Buonasera a tutti, innanzitutto. Přeji vám dobré odpoledne. Vítám vás zde. Návrh pořadu jednání jste obdrželi 17. září tohoto roku elektronickou formou. Myslím tedy, že jste si jej už měli příležitost přečíst. Je i uveřejněn na našich stránkách. Důležitou věc, kterou vám chci sdělit, je, že schůze ze čtvrtka 24. září, kde jsem eh, jednal já s koordinátory a s radou. Chci o této schůzi vám sdělit, že byla užitečná, byla významná poměrně, protože nejen se nám podařilo dosáhnout vůbec toho, že se s námi rada sešla, ale dlouho jsme diskutovali o tom, zda tato schůzka má být chápána jako formální či neformální. My jsme prohlásili, že v Evropském parlamentu jsou, evropsk, jsou eh, neformální schůze možné jen eh, v pizzerii nebo v baru, nikoli zde tedy v zasedací eh, sále, takže pro nás toto je schůze formální. Důležitou zprávou z, toho, z této schůzky, tedy z této schůze je, že třeba, že to bylo za poněkud anomálních podmínek, eh, rada přece jen eh, odpověděla, ač se musíme podívat tedy na způsob, jakým odpověděla a na podstatu oné odpovědi, na vybídnutí Evropského parlamentu. Způsob, jímž tak rada učinila, je nepochybně zvláštní, protože eh, nám odpověděli uveřejněním informací na webu. Myslím však, že důležité je to, že Rada vícekrát zdůraznila, především prostřednictvím švíc, eh, švédského velvyslance a eh, eh, sekretáře, že, nám, že se nemůže zavázat, že nám formální cestou sdělí informace jako parlamentu. Takže oni několikrát zdůraznili, že jsou velice ochotní jednat e, s výborem, neboli vyjasnit nám, co budeme chtít, ale víceméně takovým způsobem, jak, e, jako při té schůzi z minulého týdne. Je tedy pravda, že došlo k zásadnímu kroku vpřed oproti té stagnaci, která zde byla předtím, protože rada konečně tedy přišla do parlamentu, aby se sešla s naším výborem a kdyby k tomu nedošlo, museli bychom eh, museli bychom se ohradit eh, kvůli tomu, že nám rada nechtěla odpovědět. O této schůzi s radou jsem vám také chtěl sdělit, že ke konci této schůze, schůze koordinátorů, kde jsem byl přítomný i já, rozhodla, že odložíme e, rozpravu a hlasování ohledně absolutoriu na rok 2007 rady což bylo plánované na tento týden. A předám v zápětí slovo zpravodaji, protože si nejdříve musíme prostudovat odpovědi z rady. Samozřejmě nejen zpravodaj, ale my všichni musíme mít příležitost si prostudovat odpovědi od rady. A proto tedy je zapotřebí delší doby na rozhodování. Právní možnost eh, Odložení eh, tohoto, této rozpravy a hlasování bylo včera projednána sekretariátem i koordinátory a konstatovali jsme, že podle všech právních pravidel tak můžeme učinit. Takže eh, v dokumentech, které jste obdrželi, naleznete i jakýsi harmonogram, podle kterého budeme eh, vést diskuzi o absolutoriu za rok 2007. Je tu ještě několik eh, detailů, které možná vám bude chtít vysvětlit pan Sendergaard, který je zpravodajem v této delikátní kauze. Er Děkuji, pane předsedo. Máte naprosto pravdu. Vy jste tu situaci velmi pěkně osvětlil. Došlo k poměrně zásadnímu vývoji od, našej, od našeho prvního zasedání. A zcela souhlasím, pane předsedo, je to vývoj směrem pozitivnímu a je to díky nám. Tento výsledek jsme dosáhli hlavně my, protože náš výbor pracoval koherentně, náš výbor vyjádřil jasné přání chtěl jasnější, transparentnější postup. S co nejlepšími možnostmi pro to, abychom mohli e, vlastně před udělením absolutoria přeskoumat účty co nejpodrobněji. 23. dubna, drazí kolegové, jsme odmítli absolutorium a to ze dvou důvodů. Za prvé, protože rada neodpověděla nebo nedostatečně odpověděla na naše otázky. A druhá věc, to bylo hlasování na výboru No a rada vzala na vědomí toto rozhodnutí a v září jsme začali znovu tuto otázku projednávat. Říkal jsem, že je tu změna v tom smyslu, že jsme dostali odpovědi, jak už řekl náš pan předseda, i když třeba nepřímou cestou. A sešli jsme se s koordinátory a zástupci rady minulý týden. A to je pokrok. Je tedy jasné, že ta zpráva, kterou jsem připravil pro dnešek, vlastně není aktuální vzhledem k tomu, jak se vyvinuly práce v parlamentu, jaké jsou lhuty na překlady. A my jsme vlastně tuto zprávu napsali pár dní po volbách, takže je potřeba vypracovat novou zprávu, která vezme v úvahu poslední vývoj. A to je důvod, pro který navrhuji odložit tento bod na listopadové zasedání, abychom o tom tady mohli diskutovat 3. či 4. listopadu tady na výboru. Je tedy potřeba zaslat dopis, aby to bylo eh, přejeto, to je samozřejmě dopis ze strany našeho pana předsedy. Co se týče přípravy diskuse. Já vám tedy předložím nový návrh zprávy, zašlu jej stínovým zpravodajům a poprosím vás o vaše komentáře, o vaše poznámky. Samozřejmě jsem ochoten se sejít se stínovým zpravodajem a já doufám, že tuto dohodu dokážeme uchovat, protože tu máme vlastně od začátku celého tohoto postupu tohoto řízení. Tak a jaká je hlavní tendence, kterou budu muset pozměnit v této zprávě? Samozřejmě vyjádřím spokojenost nad tím, že konečně rada zareagovala a odpověděla na naše otázky a že se sešla tedy se zástupci našeho výboru. To je pozitivní vývoj a za to musíme radu odměnit. Na druhé, dále této zprávě musíme říkat to, co jsme vždycky říkali, když jsme říkali naše cíle, to znamená, musíme trvat na formalizaci eh, jaksi propojení rady a parlamentu u absolutoria. Co to znamená? To znamená, že na příště musí rada vypracovat výroční zprávu, stejně jako ostatní instituce, a předat ji parlamentu. To znamená, že do budoucna Rada bude muset také odpovídat na písemné dotazy našeho výboru a na dotazy zpravodaje. Samozřejmě, že Rada musí projevit souhlas se setkáním se s členy výboru, kteří si to přejí. To nemá co dělat s formálním postupem. Tady jde o problém absolutoria. Pokud chceme, aby absolutorium padlo, musíme jasně definovat naše podmínky do budoucna. Čili ta zpráva navrhne udělení absolutoria, ale zároveň zdůrazníme priority pro eh, absolutorium za rok 2008. Teď, co se týče odpovědí, které poskytla rada, my jsme je analyzovali. Spousta těch odpovědí je dobrých, ale také jsou tu odpovědi, které nejdou dost do hloubky. Jsou tu odpovědi, které budou chtít určité doplnění. A my to nemůžeme vlastně v rámci toho, té procedury současné udělat což neznamená, že v té proceduře nemáme pokračovat, že nemáme udělit absolutorium. Ale musíme ve zprávě upozornit na to, že prostě některé body ještě nejsou vyjasněné, které ještě vyžadují určité vyjasnění. A pro zpravodaje 2008 to bude znamenat, že na těchto otázkách bude muset pracovat. No a poslední věc, kterou bych rád řekl, se týká situace na radě je jasné, že můžou být různé názory na tom, jaká tam panuje atmosféra. Ale podle informací, které mám já, že nikdo na radě nebyl proti zveřejnění odpovědí poskytnutých radou. Tak to se mi zdá velmi, velmi kladné. Čili e, není tu žádný zoufalý boj rady proti tomu, aby nám otevřeli dveře a, zveřejnili odpovědi. S tím rada opravdu naprosto souhlasila, řekla ano, půjdeme směrem k transparentnosti a myslím, že za to můžeme radě poděkovat. A domnívám se, že musíme poděkovat také našim spolupracovníkům. Děkuji vám za pozornost. Obviamente no Samozřejmě, že jste jen naznačil, se jedná, protože zde nemůžeme vše probírat do detailu. Ale pokud tedy souhlasíte, Eh, diskuze předcházející hlasování proběhne 3. 4. listopadu a 23. 26. za plenárního zasedání ve Štrasburku se pak bude hlasovat. Takže to je rozhodnutí ze schůze koordinátorů, o které jsem už hovořil. Druhý bod na pořadu jednání se týká schválení zápisů eh, z předešlý schůzí, které už jste obdrželi 22. září tohoto roku. Sekretariát mě upozorňoval, že teprve, že pouze dnes odpoledne eh, byl zjištěn problém eh, s překladem do bulharštiny, dokon, pardon, s tlumočením do bulharštiny, za to tlumočení bude zajištěno na zítřek. Samozřejmě, že provádíme web streaming, o tom víme. Máme tu potom informace do roku, eh, o další schůzi roku 2009. A ještě něco jsem vám chtěla sdělit, a to je eh, předložení výroční zprávy účetního dvora. A v této souvislosti vám také musím sdělit, že dochází k jakému si eh, velice složitému jednání, mohu-li to tak nazvat, Eh, snažili jsme se s účetním dvorem najít eh, řešení o tom, jak vyřešit některé požadavky, které jsou někdy mm, trochu odvážné. Někdy jsem měli takový pocit, že je eh, důležitější požadavek toho, kdo dával materiál do tisku, než parlamentu a našeho výboru. Nicméně vás nebudu teď muset seznamovat s detaily, jednalo se o spoustu dopisů, které chodily oběma směry. Eh, nicméně, eh, tato zpráva, eh, která proběhne 10. listopadu 2009, by měla plnit všechny tedy požadavky a všechny podmínky. Sekretariát vám také eh, už dal harmonogram, který je zaměřen na dvě důležité podmínky. Pro nás je prioritní věcí to, abychom mohli postupovat. Takže nejdříve pro, eh, provedeme hm, hloubkovou diskuzi celé zprávy, abychom mohli na základě té diskuze klást otázky, obdržet další vyjasnění ze strany dvora. A na druhé straně je to, myslím, druhotná záležitost, nicméně e, pro účetní dvůr je to velice důležité, a to, že do poledne chtějí uveřejnit protisk výsledek své práce. Další aspekt, který souvisí s touto zprávou, je to, že tato zpráva bude distribuována už den předtím, 9. listopadu, e, kolem oběda. A 6. což je pátek, by měla být distribuována, je eh, distribuován jeden výtisk pro předsedu a pro zpravodaje. Eh, nicméně posléze, jak už jsem říkal, bude tato zpráva dostupná pro všechny, abychom následně v mm, úterý už mohli mít jasnou představu o tom, jak vést diskuzi Těžko se nám ladila pozice mezi parlamentem a účetním dvorem i v tom, zda bude schůze probíhat za zavřenými dveřmi či nikoli. My, my jsme chtěli, aby byla tato schůze otevřená, aby byla zachována transparentnost, protože tam nebylo nic, co by mělo být považováno za vyhrazené. A nemáme s tím problémy už, protože poslední dopis, který jsme obdrželi, a který já jsem tedy obdržel od eh, prezidenta soudního dvora je, že s tím nemají potíže, takže, eh, takže se blížíme k dohodě. Pak se jedná tedy o zvláštní zprávy účetního dvora, které je třeba prodiskutovat u nás na výboru a bude se konat výroční konference JAS. Ještě vám chci připomenout eh, jeden bod, který možná nebude tak nutný, a to mm, nebude tak nutné vám to připomínat. A, a vy už to budete vědět, ale prosím vás, přineste si elektronické hlasovací kartičky na hlasování. Bod číslo čtyři. Přejdeme dál v pořadu jednání. To jsou doporučení e, koordinátorů z 10. září 2009. Já je teď nebudu probírat jedno po druhé, protože tuto zprávu od koordinátorů už máte ve svých dokumentech. Je tu nicméně jeden důležitý bod, který byl prodiskutován hned na začátku schůze 10. září s koordinátory, a to účast nezařazených eh, poslanců na schůzkách koordinátorů. Chci vás informovat o tom, jak se dohodla konference předsedů. Já jsem se účastnil této schůze konference předsedů. Není ještě hotový zápis. Nicméně vám mohu eh, prozradit, že eh, předsedové výboru se dohodli, že eh, zástupci nezařazených poslanců se nemohou účastnit schůze koordinátorů výboru. Výjima vyjma mm, příležitostí, při kterých je třeba poslancům nutné umožnit, aby vykonávali nejlepším možným způsobem svůj mandát, eh, neboli eh, neboli tato otázka bude pro, eh, probírána na, na výboru pro ústavní záležitosti. A teď se vrátím zpátky k našemu výboru. Na schůzce koordinátorů eh, eh, jsme se dohodli na základě četby eh, smlouvy, že nezařazení se nemohou účastnit schůze koordinátorů. Vzhledem k tomu, že mínění nebylo jednohlasné, také proto, že se jedná o poměrně choulostivou záležitost. E, chtěli jsme e, finální rozhodnutí ponechat e, ještě na nás jako na výboru, aby tedy celý výbor hlasoval o takovémto rozhodnutí. Ještě si dovolím navrhnout, a už jsem o tom jednali, hovořil se sekretariátem, Já si myslím, že tu nejsou alternativy. Nezařazení poslanci se nemohou účastnit schůzky koordinátorů. Nicméně měli bychom najít nějaké možnosti, jakým určitým způsobem umožnit, aby byli informováni o tom, co se děje na schůzi koordinátorů. Takže možným řešením by bylo, že poslanec či poslanci, kteří jsou nezařazení, prosím v, naší, v našem výboru, aby měli eh, informace o pořadu jednání eh, koordinátorů. Protože to by o něm nezařazeným poslancům možno nejen, aby byli informováni o dění, ale aby případně mohli i předložit nějaké eh, písemné poznámky prostřednictvím sekretariátu či předsedy, aby tedy koordinátoři mohli být spraveni o jejich názoru. Výsledky schůze koordinátorů samozřejmě budou sděleny stejně, jako se sdělují všem ostatním členům výboru. Takže buď se na tom všichni shodneme, e, pokud jste někdo proti, myslím, že je to třeba vyřešit dnes, abychom už na příští schůzi měli jasnou představu o tom, jak budeme pracovat. Paní Grac. Děkuji. Já jsem proti tomu, abychom tady vytvářeli nějaké vlastní eh, zemské právo. Eh, už jsme hovořili o tom, že nezařazení by se neměli účastnit zasedání koordinátorů, eh, protože když si vezmeme všechny jejich možnosti, tak například prostřednictvím sekretariátu našeho výboru jsou přeci jen zastoupeni. A e, frakce je frakce a ty, kteří nemají, tak e, prostě nemohou dělat, jako by měli. My jsme o tom mluvili u nás na skupině, domluvili jsme se na tom, že by bylo možné třeba zasílat jim pořád jednání. Mohou se samozřejmě také obracet tedy na náš sekretariát, mohou tam e, dávat svá stanoviska a podobně. Jak říkám, sekretariát pracuje pro nás pro všechny ale není možné, aby na zasedání e, koordinátorů byli. A taky není možné, aby takhle využívali sekretariát a potom e, nehlasovali pro některé věci, takže já jsem tak nějak proti tomu, aby takhle vlastně zadními dvířky se na ta zasedání dostali. Non ho capito, ma mi sembra che abbiamo detto... Já jsem to nepochopil, ale myslím, že jsme říkali to samé. Takže vy se shodnete s námi to o tom, že mohou vědět, co je na pořadu jednání? Ano, o pořadu jednání tedy mohou vědět. Výborně. Vielleicht lassen Sie mich an der Stelle noch mal kurz nachfragen. Mám ještě takový rychlý dotaz, aby to bylo opravdu všechno jasné. Pane předsedo, já jsem to pochopil tak, jak to, co jste říkal vy, že poslanci, kteří nepřináleží žádné frakci, nedostanou jenom pořad jednání, ale budou mít vlastně příležitost obrátit se se svým stanoviskem na sekretariát a to stanovisko tím způsobem vlastně nějakým způsobem vyjádřit. Takže já si myslím, že je v pořádku, aby nezařazení členové výboru byli informováni o věcech, o kterých se hovoří na zasedání koordinátorů. Ovšem, pokud chtějí vyjadřovat své stanovisko tak se teoreticky dostáváme do situace, že takto nezařezený člen vám v podstatě bude komunikovat svá stanoviska prostřednictvím sekretariátu a to pak musíme nějak řešit, protože potom by byl výklad paní Gresle správný a já bych s ní souhlasil. Pokud opravdu jde jenom o to, že dostanou eh, pořád jednání, pokud opravdu budou jenom informováni, tak aby se mohli lépe připravit na zasedání eh, celého výboru, tak nemám nic proti. Uj. Eh. To vyjasnil. My jsme v tomto smyslu diskutovali mezi koordinátory i na konferenci předsedů. Se snažilo, jsme se snažili eh, aby ehm, nezařazení poslanci, kteří se tedy nebudou účastnit schůzky koordinátorů, aby měli nějakou informaci o tom, co se děje na schůzce koordinátorů. A já jsem tedy proto, aby měli pořád jednání schůze koordinátorů. Ne proto, aby k tomu něco poznamenávali eh, nebo to nějak hodnotili, protože se nebudou účastnit ani fyzicky, ani prostřednictvím svých stanovisek té schůzky koordinátorů. Nicméně díky tomu, že budou mít pořád jednání, budou moct napsat například dopis nebo eh, budou prostě spraveni o tom, co se bude dít na schůzce koordinátorů. Nebudou se ale nepřímo účastnit té schůzky. Pokud se na tom můžeme shodnout, tak na další schůzce koordinátorů se budou účastnit pouze koordinátoři, kteří jsou tedy zapsaní v politických frakcích. Očekáváme samozřejmě vydání zápisu z konference předsedů a eventuální stanovisko výboru pro ústavní záležitosti. Eh, uvidíme, zda z nich nevzejdou nějaké, nějaká další východiska pro účast nezařazených poslanců na schůzce koordinátoru A nyní k bodu 5. Ten, jak jsme říkali, bude odložen. na 23. října. Můžeme proto přejít k bodu číslo 6. A to je výroční zpráva z roku 2009 Evropského úřadu pro boj proti podvodům, a to je tedy OLAF. A to eh, za období 1. 1. 2008 až 31. prosince 2008. Tuto zprávu předloží pan Franz Brünner, generální ředitel OLAFu a následně po jeho prezentaci kdokoliv bude eh, chtít klást otázky nebo bude žádat o vysvětlení, může tak učinit. Prego, Mr. Brunner. Prosím, pane Brunere, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, nejprve bych vám rád poděkoval za to, že jste mi dali příležitost eh, představit eh, tady naši zprávu o činnosti OLAFu, stejně tak jako zprávu o boji proti podvodům z roku 2008 komise. Ještě předtím, než přejdu k vlastní prezentaci, tak eh, mám jenom takových pár všeobecných poznámek. Vidím, že je tady řada nových kolegů, a budeme se tedy teď věnovat poměrně komplexnímu tématu, což je eh, OLAF a pak samozřejmě se budeme také věnovat boji proti podvodům. Někdy to jsou trošku nestravitelné eh, příběhy, protože neznáme třeba celé, celý kontext. Eh, nejprve bych chtěl říci, že váš výbor je pro komisi i pro OLAF významným spojencem a partnerem v boji proti podvodům a korupci na evropském rozpočtu. My si toho velmi vážíme. Spolupráce mezi vaším výborem a OLAFem se za poslední léta stále zlepšovala. V podstatě můžeme říci, že po takovém trošku bouřlivém začátku se v posledním legislativním období vytvořila vyloženě konstruktivní spolupráce. Já doufám, že tuto dobrou spolupráci na ochranu finančních zájmů Evropské unii budeme pokračovat můžete určitě počítat se mnou a také s dobrou vůlí mých kolegů. Vidím zde některé staré známé, jak už jsem říkal, ale také vidím pár nováčků, takže pár takových připomínek. Jsem ředitelem OLAFu od roku 2000 a podílel jsem se tedy významně na vybudování tohoto úřadu. Olaf slaví v tomto roce 10 eh, let své existence a myslím si, že za těch posledních 10 let se stal opravdu eh, uznávaným a respektovaným vyšetřovacím eh, úřadem, který v podstatě jde příkladem v tom, čemu říkáme takzvané best practices, to znamená, to znamená osvědčené postupy Dosáhli jsme tedy velkého uznání, ačkoliv eh, přeci jenom eh, zažíváme určitá omezení svých pravomocí. Nicméně eh, máme naprosto nezávislost v administrativních vyšetřováních, to znamená, tady vlastně nemáme žádné vynucené pravomoci. Jinak samozřejmě se vždycky obracíme a spolupracujeme s příslušnými generálními ředitelstvími a členskými státy. A v podstatě je jasné, že tady musíme přesvědčit ostatní eh, prostřednictvím kvality naší práce. Já už jsem hovořil s panem předsedou eh, de Magistrisem eh, o tom, že zejména nové členy vašeho výboru bych rád pozval na informační návštěvu do OLAFu, pokud možno tak do konce tohoto roku, tak abyste si udělali lepší obrázek o aktivitách našeho úřadu. OLAF je opravdu velmi komplikovaný a je velmi důležité chápat tuhle tu komplikovanost, abyste vůbec pochopili celý OLAF. A teď ještě k naší zprávě o činnosti za rok 2008. Tam se zhrnují provozní výsledky naší práce a jde tady tedy o oblasti, v nichž je OLAF plně nezávislý. Takže pár čísel k těm operativním výsledkům počet eh, upozornění, která jsme obdrželi, mm, týkající se eh, podezření na nějaký podvod, eh, se zvýšil za poslední léta o asi o 55 za posledních pět let, takže v současné době máme takovýchto upozornění asi tisíc. V roce 2008 naše rada pro prošetřování případů vyšetřovala 204 případů. E, tenhle ten počet je zhruba konstantní za posledních pět let. Ovšem nejdůležitější jsou samozřejmě výsledky. Zejména je důležitá otázka, zda se něco z těch podvodně vynaložených peněz vrátí zpátky do evropského rozpočtu. Eh, můžete se také podívat na finanční follow-up. Například v roce 2008 se v souvislosti s případy OLAF vrátilo zpátky 450 milionů euro, včetně asi 300 milionů, které se vztahují na probíhající eh, takzvané follow-up paths. Ehm, jinak eh, provoz OLAFu stojí asi 50 milionů euro, takže vidíte, že opravdu se vyplatíme. Eh, trošku těžší je situace v oblasti trestního follow-upu, protože eh, v podstatě za, za dobu našeho trvání bylo trestně stíháno na základě našeho vyšetřování asi 300 osob, což není přepočítáno na jednotlivé roky zase tolik. Ale eh, jak víte, členské státy se mohou sami rozhodnout, zda to, co jim doporučíme, budou potom opravdu trestně stíhat, či zda od toho trestního stíhání e, upustí. Protože je to samozřejmě otázka e, národních justičních orgánů. Ještě jednou bych rád poděkal, poděkoval paní Gresle za workshop, který zorganizovala v únoru tohoto roku, kde se tedy veřejně diskutovalo o tomto tématu. Já si myslím, že tenkrát to nemělo dostatečnou pozornost. Myslím si, že bychom na to měli nadále více upozorňovat. Protože je potřeba, aby se tady tedy něco dlouhodobě změnilo. E, samozřejmě nesmíme hodnotit výsledky či úspěchy OLAFu jenom na základě takovýchto statistik, které jsem předložil, protože nesmíme zapomínat také na důležitou oblast prevence podvodů. No a třeba v roce 2008 jsme nastartovali několik e, e, projektů, řekněme, spravodajských, které se zaměřují na budoucnost. Je to například projekt s názvem Pluto, to se týká externí auditní kapacity eh, generálního ředitelstva INFSO nebo projekt eh, Transparent Aid, to znamená transparentní pomoc, to je zase v oblasti zahraniční pomoci. Priority naší činnosti Většina registrovaných nových případů se vztahuje na poměrně malý počet zemí. Například v roce 2008 šlo o šest zemích Belgie, Bulharsko, Německo, Itálie, Rumunsko a Spojené království. V těchto zemích šlo o 55 všech nově přijatých případů. Ovšem to zase neznamená, že v těchto zemích probíhá více podvodů. Naopak spíše jde tady o zlepšenou spolupráci a výměnu informací, což potom vede k zvýšené míře vyjasnění případů. Takže eh, jsou třeba země, které na tomto seznamu nejsou, ale my máme pocit, že možná na tom seznamu nejsou, protože prostě o těch nesrovnalostech nás neinformují nebo že se to nevyjasňuje. protože je překvapivé, že by třeba eh, v případě stejného fondu eh, byly v jedné zemi obrovské problémy a v jiné vůbec. Eh, takže teď jsme například třeba posílili spolupráci s rumunskými a bulharskými úřady při boji proti podvodu to je mm, obrovsky důležité. Máme takzvanou také task force pro Bulharsko. Pro nás je samozřejmě velmi důležité, jak si pomáhat ke své pomoci. To znamená <clears throat> umožnit jakési lepší vzdělávání pracovníků v daných eh, zemích, tak aby si samozřejmě potom mohli to řešit sami. Eh, Proběhlo také několik eh, poměrně velkých celních akcí <clears throat> ve spolupráci s celními úřady. Tam se nám zase podařilo dostat zpátky poměrně velké částky peněz, zejména tedy co se týče třeba pašování eh, sfalšovaných cigaret. <clears throat> Pro mě to je Eh, dobrý příklad spolupráce vyšetřovacího orgánu a daným průmyslovým odvětvím. To znamená, snažíme se tady řešit ty problémy společně. A tady se nám opravdu hodí způsob, jak je OLAF strukturován, protože my samozřejmě nejsme žádný orgán činný v trestním řízení. My většinou provádíme tedy správní eh, vyšetřování a prostě se nám to osvědčilo, protože potom velmi dobře můžeme spolupracovat s našimi partnery. Samozřejmě, také jsme se snažili mm, navázat uši spolupráci s dalšími eh, orgány, které působí v této oblasti. Zejména tedy spolupracujeme s Eurojustem, s Europolem a e, posílili jsme tedy mezinárodní partnerství a také vztahy k třetím zemím ve spolupráci e, při boji proti podvodům. Protože je zřejmé, že tedy všechno nemůžeme dělat sami e, řada lidí eh, třeba kolikrát říká, eh, dejte od toho ruce, proč to děláme my, ale my si myslíme tedy, že je potřeba eh, takto spolupracovat. Hodně aktivní jsme třeba v oblasti Afriky a budeme se potom také věnovat dalším kontinentům. Ještě k našim jasným číslům a takzvanému e, řízení případů, case management. E, snažíme se zaměřovat se zejména na ty závažné případy, a to potom vede často k tomu, že opravdu Eh, asi 70% případů, kterým se věnujeme nebo věnovali v roce 2008, potom vedlo k různým následným opatřením. Takže tady opravdu jde opět zase o dobrou spolupráci například s IDOKem, což je disciplinární rada komise, tak abychom se zbavili nějakých minimálních případů, které přece jenom si zaslouží pozornost třeba úřadů. My se prostě chceme ale zaměřit na případy, pro něž eh, máme konkrétní pravomoci. Takže naše případy jsou tedy stále komplikovanější, komplexnější a těžší a přesto se nám v roce 2008 podařilo dosáhnout zkrácení eh, doby řešení eh, z 28 na 24 měsíců a přitom 60 případů se podařilo vyřešit eh, rychleji než za dva roky. To znamená, že takhle se snažíme vyvážit tedy otevírání nových případů a řešení starých případů tak, abychom eh, nevytvářeli eh, jakousi zásobu nevyřešených případů. No a na závěr něco k personální politice OLAFu. Celkem máme 475 zaměstnanců. Tady se nám také podařilo dosáhnout jisté stabilizace, co se týče <clears throat> zaměstnanců na dobu určitou a na dobu neurčitou. A jinak věříme, že ještě další eh, zprávu <clears throat> za rok 2009 budeme moci přeložit v rychlé době. Nicméně musíme stále hledat kvalifikovaný personál. V podstatě ty požadavky na náš personál se stále zvyšují a řekněme, že výběr na trhu není zas tak velký, <clears throat> takže není úplně jednoduché nalézt zaměstnance. Nicméně mm, existují i další prostředky, jak získat zaměstnance, to znamená, můžeme nabízet také specializované další vzdělávání a podobně. Takže já věřím, dámy a pánové, že budete i v dalších letech dobře spolupracovat s OLAFem a že spolu budeme v dalších deseti letech tak dobře vycházet. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli, a předám slovo panu poslanci Stasovi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Brinovi za jeho vysvětlení a vítám ho na zasedání výboru Kokobu. Mám tyto otázky. Mohl byste ještě doplnit tu vysvětlit něco k té situaci v Bulharsku. Ta situace přetrvává, protože tento výbor věnoval hodně pozornosti i absolutoriu a měli jsme zvláštní sezení eh, s vámi na začátku roku, kdy to vypadalo, že tak, že by bulharské úřady velmi, velmi důsledně eh, právě třeba tím, že určili prvního eh, náměstka předsedy vlády, který měl na starost korupce a podobně. Jak jsem tedy říkal v té době, to podle vás vypadalo tak, že se to celkem pozitivně vyvíjí. Teď byly ovšem volby, nová vláda v Bulharsku, takže jak to teď vypadá? Jde to dobrým směrem ten vývoj, nebo že tady jsou to přece jenom jde o vysoké částky? A potom další otázka se týká naší instituce. Před pár týdny kolovaly zprávy v tom smyslu, že eh, mediátor se rozhodl k otázce novináře, který chtěl přístup eh, k dokumentům hovořících o určitých nejasnostech, co se týče ceny této stavby a vedlejší budovy. Tam se také hovořilo o přístupu OLAFu a tak jsem se vás chtěl zeptat, pane Brunere, eh, zda o to můžete říct něco víc, co si o této záležitosti myslíte, prosím. Pane Brunere. Ja, vielen Dank. Äh, Bulgarien, äh, Děkuji. Bulharsko je prioritou naší práce. S vicepremiérem minulé vlády jsme právě v administrativní oblasti prosadili řadu změn. Proto se také teď zase vyplácí některé finanč, finance. Já si myslím, že dokonce už eh, některé zprávy jsou uspokojivé. Nicméně stále tam vysíláme každé, každé dva týdny, dva, tři eh, naše spolupracovníky, kteří tam tedy působí. Jde tedy zejména o to vyškolit dobře mladé lidi, aby eh, dostali věci pod kontrolu. Nová vláda to také bere velmi vážně. Vicepremiér a také ministr eh, pro eh, vnitřní záležitosti se tomu věnují. Navštívili oba Brusel dvakrát. Já během obou návštěv jsem s nimi hovořil. Hovořili jsme tedy o těch problémech, které zde jsou, i o našich obavách. Ono to všechno z našeho pohledu jde správným směrem. Ještě tam jsou problémy v oblasti justice, to je i nadále tedy problém a je potřeba to dohnat. Takže v korupci, v justici jde o znalosti, o vědomosti, o to vědět, jakým způsobem nakládat s takovými to e, postupy. Samozřejmě jsou to kolikrát komplexní postupy s politickým pozadím. Takže to je problém kolikrát i v našich západních rozvinutých zemích, ale tady v Bulharsku je to samozřejmě problém větší, takže my musíme i nadále uvolňovat zdroje, abychom se posouvali ku předu je tedy ještě potřeba eh, dosahovat tedy těch výsledků, protože samozřejmě je to k ničemu, když eh, třeba to vyšetřování potom k nikam nevede. Pak jsme tady měli mm, eh, bývalou ministrině spravedlnosti z Rumunska, která je teď tady poslankyní a ta by určitě vám řekla více o tom, jak je velmi těžké provádět tyhle ty změny, zejména mentality a smýšlení, jak to potřebuje spousty trpělivosti, energie a osobního nasazení. To prostě nejsou věci, které se dají vyřešit jenom penězi. Je potřeba mít jakési vzory, které vás potom vedou a já tedy věřím, že v průběhu tohoto roku a na začátku příštího roku vám o tom budu moci říci více k budovám. Ombudsman předložil tiskové prohlášení, kde šlo o e, budovu Spinelli. Teď nevím, který směrem mám ukazovat. To se vlastně vztahuje na 90. léta, kdy na začátku potom roku 2001 e, jsme dostali upozornění, které jsme přešetřili ale to je potom otázka týkající se eh, veřejných zakázek a podobně. Ono je to otázka, která je z právního hlediska velmi komplikovaná. Ech ombudsman eh, se tváří skoro, jako kdyby jsme byli eh, nějaký soudní dvůr, mohli bychom se do toho eh, více zapojovat. My jsme tedy přijali sdělení ombudsmana, řekli jsme dobrá, podíváme se na to, co se děje. Samozřejmě to probereme ještě s právní službou a s dalšími. Budeme dále v kontaktu s zprávou parlamentu. A teď je samozřejmě také otázka výkladu, jestli jsme to eh, vykládali dobře či špatně. Ono je to opravdu z právního hlediska komplikované, jestli tedy eh, výběrové řízení může být vypsáno takto či jinak. Ono je to prostě hlavně právní problém. A o obou budovách jsme se v podstatě dozvěděli až prostřednictvím tiskového prohlášení ombudsmana, který tam vidí stejné problémy. A na základě toho probíhá tedy teď hodnocení. My teď právě píšeme dopis ombudsmanovi kde se na ně obracíme v tom smyslu, co tedy má, jaké podklady má k dispozici. My jsme to zatím nevyšetřovali, protože v době, kdy my jsme vyšetřovali věci, eh, tyhle ty budovy snad ještě nebyly ani naplánovány. Ale teď se tedy obracíme na ombudsmana a eh, v podstatě jde o to, že potřebujeme mít tedy nějaké podezření, že něco proběhlo eh, neregulérně. Prego, onorevole Brzboata. Brzo bohatá, prosím. No, no, to io, Já to jsem se spletl já, omlouvá se pan předseda, já se omlouvám, spletl jsem si jméno, dostal jsem nějaké jiné. To nevadí, pane předsedo. Já mám dvě otázky na pana Brunera, ale omlouvám se, protože budu muset brzy odejít a zvolit kolegu Wernera Langena. Jak jej znáte, určitě by nepotěšilo, kdyby e, přítomnost v sále, který jej bude volit, nebyla kompletní, ale já věřím, že odpovědi na mé otázky mi potom kolegové sdělí. Nejprve tedy eh, poměrně dohloubky jste hovořil o e, vašich pravomocích, to znamená, že nejste orgán trestní v či, či, činný v trestním řízení, e, že jste správní vyšetřovatel a tak podobně. Takže mně to tak připadá, jako byste chtěl naznačit, že ty vaše pravomoci úplně nestačí na úkoly, které musíte zvládat. Možná odpovíte, že to stačí, že to mm, zbytek zvládnou bez problémů národní orgány anebo že bychom tedy v následujících letech bychom eh, měli znovu otevřít otázku vašich pravomocí. Další otázka je možná ještě důležitější. Ve své zprávě píšete, že jste měli řadu eh, úspěchů při odkrývání pašování cigaret, při eh, korupci v zemědělství a další. My jsme teď, my se teď v různých výborech potýkáme s problémem falšovaných léků. Mě by tedy zajímalo, jestli máte ještě nějaké detailnější informace, protože jednak je to problém, který stále narůstá, vzniká zde takový, řekněme, černý trh, taková šedá zóna a opravdu zvlášť u těch léků je to závažnější než u, jiných, eh, u jiného zboží. Abych to řekl úplně jasně, já jsem se svými pravomocemi spokojen. A teď to říkám zcela vědomně. Jsem spokojen s tím, jak jsou nastaveny v celkovém kontextu OLAFu. Protože my máme řadu možností, které ještě překračují to samotné vyšetřování. A určitě se nám nepodaří Eh, vytvořit v blízké budoucnosti eh, nějaký takovýto trestní orgán na evropské úrovni. A teď, eh, když si vezmete, že máme organizační formu, která přeci jenom s těmito orgány dobře spolupracovat může, to si myslím, že je geniální myšlenka, že to je dostačující, ale prosím, musíte to vnímat tedy v celkovém rámci. Za falšované léky nezodpovídáme. Samozřejmě, když je zabaven třeba nějaký kontejner, který je plný sfaršovaných léků, tak předtím nezavíráme oči, ale je to trošku jiná problematika. O co nám jde, a to je ještě důležitější, tady opravdu jde o to přimět dané průmyslové odvětví, aby eh, lépe spolupracovali s OLAFem aby si s námi vyměňovali své informace. A to znamená, aby třeba ze strachu, že se někdo něco dozví, e, prostě nedávali své e, informační podklady. A takhle jako první takové průmyslové odvětví, které s námi začalo spolupracovat, byl právě cigaretový průmysl a proto jsem uváděl i tento příklad. Myslím si, že je to ten správný postup když můžeme spolupracovat, tak se dostaneme ku předu. Ale jinak tedy zodpovědnost za tuto oblast nemáme. Prego, onorevole Makovi. Prosím, paní Makovi. Thank you. Uh, thank you for, for the... Děkuji vám za předložení této zprávy. Mám na vás dva dotazy. Jedna se týká veřejných zakázek a podvodů z mé zkušenosti boj proti korupci veřejné zákazky se nacházejí v největší, eh, nejrizikovější oblasti. A Víme, že evropské finanční prostředky se vynakládají v členských státech prostřednictvím veřejných zakázek. Takže eh, jste schopni vzhledem ke své zkušenosti v OLAFu identifikovat eh, vzorce pro podvody při veřejných zakázkách? Proč se ptám? Omlouvám se, říká řešnice. Cílem by bylo, kdybyste měli takovéto poznatky, mohli bychom je proměnit v pravidla. Druhá otázka se týká kontaktních bodů k OLAFu eh, v, národních státech. Práce OLAFu ehm, spočívá ve spolupráci s národními eh, středisky. Jak hodnotíte jejich práci? Máte společná kritéria, která platí pro ně všechny? A s tím souvisí další otázka. Pokud máte příklady, eh, kdy eh, kdyby byla poškozena pověst e, nebo in, morální integrita e, lidí pracující v těchto úřadech, e, pokud se tak stalo, co s tím děláte, nebo co byste s tím dělali. Pane Brinere, máte slovo. Tak já začnu těmi kontaktními místy pro nové členské státy. To jsou si vlastně tedy koordinační místa. Tato spolupráce se různí. Nemohu tady dát nějaké takové paušální hledisko, ale pro nás je to obrovsky důležité a osvědčuje se také, že zde máme eh, jakási centrální místa, s nimiž můžeme spolupracovat. v zásadě mohu říci u všech, že se to vyvíjí správným směrem. Pokud jste si četli tu zprávu, tak eh, v jedné zemi jsme se vyjádřili v tom smyslu, že nejsme spokojeni s tím výsledkem, že došlo ke změně právních předpisů, aby se umožnila lepší spolupráce, takže vidíte, že někdy se vyplatí říci, že jste s něčím nespokojeni. A každopádně jinak se tenhle ten eh, koncept, a koncepce těch eh, kontaktních míst osvědčila. A není mi známo, že bychom někde měli nějaké problémy s integritou těchto míst. Většinou ty problémy přichází z vnějšku. Protože když to řeknu asi takto, kultura v některých zemích není taková, eh, prostě eh, informovat navenek o problémech, které si řeší vevnitř takže to z nich musíme tak trošku vynucovat. A to prosím vás neplatí jenom pro nové členské státy, ale i pro některé staré. kde se stále ještě snaží to tak trošku nějak zakamuflovat. Ještě bych chtěl říci, že kromě samotných výběrových řízení potom se objevují problémy třeba také s implementací. Ve chvíli, kdy máte nějakou smlouvu, ta se uzavře a potom teprve se objeví problémy a my Tady musíme se zamýšlet nad tím, jak nastavit lépe kontrolní mechanismy, které se vztahují na implementaci. A tady v podstatě jde třeba o to, jestli některé ty předpisy týkající se těch výběrových řízení na začátku a na konci eh, třeba spíše nepodporují podvody než eh, aby jim bránili. Jinak si myslím, že zejména ve, v nových členských zemích, ale i u komisy, u komise zde dochází k takovému pozitivnímu vývoji. Lidé jsou si lépe vědomi problémů, které se pojí z podvody v téhle oblasti. Prego, onorevole Skilakakis. Pan Skilakakis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είμαι νέο μέλος της Επιτροπής. Ε, κατά συνέπεια... Děkuji. Možná budu klást některé otázky, které jsou třeba jednoduché, ale jsem tady nový, takže vy jste hovořil o 250 milionech euro, které mm, se vrátili prostřednictvím práce OLAFu s tím, že provoz OLAFu stojí 50 milionů. Takže to bychom mohli chápat tak, že buď fungujete velmi efektivně, anebo že těch případů je hrozné množství. Co si myslíte, že jak to je? Máte vůbec představu o počtu celkových podvodů. A potom jste zmiňoval některé země. Mohl byste nám říct, zda jsou takové, kde e, jsou obzvlášť velká rizika, kde tyhle ty fenomény jsou častější než v jiných? Prosím. Já bych vás jenom opravila, no je to 450 milionů, takže ta hodnota je vyšší. Samozřejmě tady nejde o celkové škody, ale ještě jednou zdůrazňuji, My vydáváme finanční prostředky ve velmi těžkých podmínkách ale právě instituce a také třeba komise je známá svým eh, velmi přísným postupem, když něco jde špatnou cestou. Ono se to samozřejmě může stát, že se něco dostane na špatnou cestu. I v zemích, které jsou skvěle organizované, jsou prostě problémy, jsou třeba země, kde, které si stojí velmi vysoko na kodexu Transparency International, ale prostě i těm se může stát, že se tam objeví nějaké problémy. Takže tady si musíme dávat velký pozor na nějaké takové rankingy. Takže Přiznávám, že je to určitě mnohem více než těch 450 milionů, ale teď přeci jenom nemůžu spekulovat. Takže podklady pro tyhle ty propočty eh, jsou kolikrát takové nedostatečné a my říkáme, že tedy nemůžeme vydávat takovéto statistiky, protože ten statistický vzorek je příliš malý. Samozřejmě víme, že lidé si kladou tuhle otázku, ale já tady nechci spekulovat. A účetní dvůr třeba řekne, eh, přeskoumali jsme Eh, pět případů, tam se objevily podvody, těch případů je celkem 600, takže všechny jsou podvodné. To přece ne, nelze takto paušalizovat. My se koncentrujeme opravdu mnohem více na skutečná fakta, takže prosím, nežádejte po mně nějaké spekulace, abych se tady vyjádřil, jak vysoké ty škody jsou celkově. Mm. Nicméně těch 450 milionů je hodně, podařilo se nám je vrátit zpátky do rozpočtu. A nezapomínejte také na to, co jsem říkal o tom, že děláme všechno pro prevenci podvodu, takže eh, tady jsme jistě dosáhli už mnohého. Ah ja, äh, also ähm, wissen Sie, das, natürlich gibt es. A pak také samozřejmě máme dobře kontrolované oblasti, třeba je to v zemědělství. Ano, už se třeba tam kontroluje takových 60 let. Takže já si myslím, že i pro ty, kteří dostávají své finanční prostředky, je to prostě fakt, že znají rizika. Takže hodně peněz, o hodně peněz jde zejména tedy v celní oblasti, v různých referenčních režimech, kde třeba v nějaké zemi jsou nízké, nízká cla a podobně a potom se třeba nějaký obchod snaží eh, propašovat eh, to zboží odsud a eh, si myslím, že samozřejmě tyhle ty snahy, to nejsou problémy Evropské komise, ale je to celkový evropský problém. A u těch výdajů samozřejmě jsou výdaje, které se těžko kontrolují, například ve vzdělávání. Podívejte se třeba dnes, těžko byste řekli, kolik lidí poslouchalo nějakou přednášku, jestli jich bylo eh, 250 nebo jenom 50. A nebo třeba pracujete s nějakou firmou, která vždycky byla důvěryhodná, pak eh, najali nějakého pracovníka, který důvěryhodný nebyl, takže eh, tohle to se prostě pořád mění. Eh, jisté problémy se objevují i s výzkumnými středisky, které třeba, zejména s těmi menšími, které třeba přesně neví, jak nakládat s těmi penězi, nebo třeba nedokončili nějaké výzkumné programy, tady právě tohle jsou věci, kde ty kontroly jsou opravdu těžké a tady musíme spíše postupovat prostřednictvím inteligentních kontrol a o to se snažíme hlavně tady v té prevenci. Prego, onorevole Andreas. Prosím, pan Andreas. Thank you, Mr. Chairman. Uh, eh, Mr. Brun. Děkuji vám. Děkuji vám také, pane Brunner, za váš výklad a také za vaše pozvání do OLAFu. E, velice ráda k vám záhy přijedu. Musím říct, že jsem zde nová v parlamentě, ale nejsem nová v evropských institucích. E, musím konstatovat, že těžko chápu vaše statistiky. tam jsou buď narůstající nebo klesající počty případů, ale já teď nevím, jestli souvisejí eh, s, vaším, eh, s vaší vyšší či nižší výkonností, anebo s vyšší či nižším výskytem případů. Co vás tedy eh, vede k tomu, abyste zahájili nějaké řízení. Povězte mi, jak postupujete, abych pochopila vaše statistiky. A za druhé se chci zeptat, vy jste říkal, že jste zcela nezávislý. A já to chápu tak, eh, že eh, předkládáte zprávu komisaři pro eh, rozpočet, tak jakým způsobem jste nezávislí? Začnu vaší poslední otázkou. Já zprávu nepodávám nikomu, aby to bylo všechno jasné. Moje zpráva jde na parlament a když parlament mě pozve, tak, ten, tak tu zprávu v podstatě jako bez zveřejním, je to zcela transparentní postup. A potom na komisi probíráme interní záležitosti, tedy pardon, před výborem a to je vlastně jediné naše propojení, co se zpráv týče. To, co jsem, to, co říkám tady, to, co říkám na komisi, vždy probíhá tak, aby naše řízení byla chráněná. Zároveň se snažíme poskytnout všechny možné informace. Avšak tato zpráva umožňuje vyjádřit, co vlastně děláme, co se stalo, co se událo za minulý rok. Takže takový, takovýto typ zprávy my provádíme, ale neexistuje nic dalšího. Žádný komisař není tedy ten, kterému bych já musel eh, podávat zprávu nebo se optát, co mohu či nemohu dělat. Co je však zajímavé, vlastně hlavní charakteristika parlamentu a rady, to byla nezávislost na komisi, protože jsme si vždycky mysleli, že nezávislost na komisi eh, nemůže být vždycky dodržena a já už svoji funkci plním 9 let a musím říci, že opravdu jsem nezjistil žádný problém s jakýmkoliv úředníkem, nadřízeným, co se týče tohoto postupu. Čili nic takového jsem nezjistil. To chci říci jasně. Uh, naše nezávislost je stoprocentně respektována a zprávy, které vypracováváme, děláme v zájmu institucí a pro ně, protože my jsme prostě služba, která slouží službě. Naše šetření není, jaksi to není žádné cvičení, žádné velké umění, je to prostě třeba potom důsledek nějakého šetření, že některý eh, spolupracovník půjde před disciplinární komisi a podobně. Ale my hlavně se vždycky snažíme zjistit, jak se věci staly a jak se jim do budoucna vyhnout. Což tedy znamená spolupráci, ale spolupráce neznamená vzdát se nezávislosti. To by byla špatná interpretace našeho postavení. A mohu říci, že jsem zcela svobodný, nezávislý, co se mých rozhodnutí týče, co se mých voleb týče. A teď jste se ptala, co nás vlastně vede k zahájení nějakého vyšetřování. Tak já vás poprosím, abyste se zúčastnila naší prezentace na úřadu OLAFu, tak eh, prosím přijďte na náš informační den, otevřený den a uvidíte, jaká jsou kritéria, která používáme pro to, abychom zahájili nějaké řízení, jak pokračujeme, jak vypadá celá ta procedura. A jak to řekl jeden z vašich kolegů, nejde o politický politické řízení, jde o řízení, která se opírají o objektivní kritéria a podle tedy našeho, našeho nařízení, podle našeho řádu tedy spíš. Čili tato kontrola Eh, vlastně řízení, to samozřejmě je způsob, jakým zahajujeme případ a podobně. Někdy to kopírují i další mezinárodní složky, je to velmi transparentní. Máme schůzky různých spolupracovníků OLAFu, a kteří se mohou zúčastnit a, a sdělit podle své hierarchie tedy své názory na řízení, na vyšetřování. A i když to rozhodnutí nakonec jaksi je děláno mým jménem, já nakonec nerozhoduji sám. Je nás několik. Děkuji. Honorable Gress. Paní Gressle. Dank, Herr Brunner und an Olaf für die Präsentation. Děkuji. Olafu, pane Brunere, děkujeme že jste tady. My si myslíme, že vytvoření OLAFu je důležitý krok, i když dynamika uvnitř výboru trošku zpomalila během uplynulého roku, tak jsme přeskoumali eh, právní základ tady na výboru. 130 eh, změn bylo odhlasováno na plenárce a já jako zpravodajka bych ráda věděla toto. Druhá otázka se týká dokumentu, který nám předložil pan Baroso při svém znovu zvolení, kdy říká, že Olaf musí být zcela nezávislý. Takže myslíte si, že naše zpráva s těmi pozměňovacími návrhy, že to mohu vyhodit do koše? Nebo jak to tady vlastně v reálu vypadá? Co znamená úplná nezávislost? Já jsem ráda, že jste spokojen se svými kompetencemi, ale myslím si, že by se měly ještě rozšířit. Ale pokud eh, plná nezávislost má své dopady na akce, tak to by nebylo dobré. Pokud může být OLAF aktivní jenom na základě žádosti komise, tak si myslím, že si z tohoto, že tomu se musíme postavit, protože ve zprávě se také hovoří o prevenci, o, bank, o, o databázích a my bychom chtěli vědět, zda nám o tom můžete říct více. Nebo zda ještě budeme muset pár měsíců čekat. Ich habe eine dritte Frage. Es gab ja ein ještě třetí otázka. Bylo vedeno šetření. Týká se to interní revize parlamentu a používání finančních prostředků kolegy. Kolik tedy tady bylo případů a zda ten případ je uzavřen nebo kolik eh, bude ještě trvat, než dospějete k nějakému závěru. Pro nás je to velmi důležité, protože na tom eh, jak závisí eh, reputace parlamentu. Ta zpráva nás poškodila, takže bychom rádi věděli, jak daleko postoupilo šetření a jaké výsledky to přineslo. A čtvrtá otázka se týká Bulharska, protože občas je potřeba být vděčný za poznatky. Vy jste byl autorem toho dokumentu, který dali na internet bulharské orgány a jsou tam výsledky šetření, které bylo zveřejněno před bulharskými orgány. Tam se hovořilo asi o 50 případech podvodů podvodů na evropských fondech. A my bychom chtěli vědět, kolik těch případů vedlo k nějakému odsouzení. Děkuji. Frau Gessler, äh, äh, äh, když říkám, že jsem byl spokojen s možnostmi, které mám pro svou práci, tak samozřejmě já nejsem proti, aby ty kompetence byly ještě rozšířeny. Určitě jsou oblasti, kde bychom ještě mohli zvětšit, prohloubit ty kompetence. To je jedna věc. Jsem skromný člověk, ale mohlo by těch kompetencí být i více. Co se týče řízení, která byla vedena proti bývalým poslancům, a která se týkala výdajů na jejich asistenty, pan Gessler, Gressle. Eh, výsledek byl pozitivní, ale rozhodně nechci na někoho ukazovat prstem. My jsme se podívali na zprávy revizoru, byly tam stovky jmen, a je jasné, že jenom malá část byla skutečně z finančního hlediska významná a my jsme to předali parlamentu. A tam je důležité, že se mělo udělat spousta věcí ještě, než nastal audit protože tady jsme to vlastně všechno dělali a posteriori, takže počet osob, které možná nepoužili tyto částky vhodným způsobem, se mohlo vlastně snížit. Já teď nevím, o kolik případů přesně, o kolik řízení jde. A teď se snažíme ve spolupráci s se s administrativou parlamentu, tak se snažíme získat podklady, všechnu dokumentaci nezbytnou, ale kvůli novým volbám eh, parlamentní administrativa prostě nebyla tak připravena nám pomoci. Já většinou nehážu kamenem po ostatních, ale prostě chci říci, že tady se hlavně měl zpamatovat parlament a, a postarat se o to protože to by nás bylo uspokojilo a mohl případ být uzavřen ještě před volbami. My jsme to chtěli dokončit na jaře 2009 a pak jsme si uvědomili, že to zkrátka nepůjde tak rychle, protože parlament neposkytl všechny nezbytné informace. Takže my nemůžeme vlastně zahájit šetření proti všem těm osobám. Potřebovali jsme konkrétní údaje a konkrétní údaje díky ostatním eh, sdělením, eh, svědectvím, asistentům, tak tam, kde jsme měli podklady, jsme to řízení zahájili. Dostali jsme taky nějaká sdělení od parlamentu, ale ta spolupráce nebyla tak plodná, jak eh, bychom si to byli přáli. Takže jsme to nemohli uzavřít. To je vše, co mohu říci. Jedna stížnost přišla, ale zatím nedošlo k žádnému odsouzení. Je to obecný problém. Prostě ty věci trvají u toho soudního řízení. A bude potřeba na tom tvrdě pracovat, aby se to dokončilo, dotahlo. Takže já doufám, že se nám to podaří. Teď Bulharsko. Všichni si uvědomují, že je potřeba konat. Jenom chci zdůraznit tady před vámi, že soudní systém a jeho nezávislost jsou prostě velmi vzácné věci a nemůžeme je takto jak si měnit ze dne na den. Že jsem zapomněla, já, zapomněl, pardon, já vím, paní Gressle, reforma OLAF. Možná chtěl jsem vlastně k tomu říct asi toto. Domnívám se, že předseda výboru předseda komise asi musí vydal prohlášení v tom smyslu, že práce, která byla uskutečněna, vlastně ještě potřebuje nějakou reformu. Čili ne, pokud máte nějaké nápady, rozhodně nehažte do koše je potřeba v diskusi pokračovat a zda v tomto kontextu to, co bylo rozhodnuto, to, co, o čem jsme hovořili, může být nějak ještě rozšířeno, roz, prohloubeno, tak, aby nezávislost eh, OLAFu byla ještě větší. Čili podívat se na to právní cestou, dalšími, to všechno bude odviset od diskuse. Ale podle mého názoru, podle mého výkladu, Prohlášení pana Barroso jde právě tímto směrem. Myslí, on si myslí, že se to vyvíjelo zatím pro nás dobře a že to je něco pozitivního, rozhodně to není krok zpět, tak alespoň já ty věci vidím v této fázi. A myslím si, že to je i názor komise. Je potřeba pokračovat touto cestou. Ano, děkuji, prosím. <laughs> <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu Brunerovi za prezentaci. A také za to, že ji přednesl hned na začátku našeho nového mandátu, eh, kde hm, se setkává tedy jak s poslanci, kteří už zde pracovali, i s těmi novými. Takže je důležité, abychom se navzájem poznali. Já vás eh, chci požádat, aby byli informováni i ostatní členové výboru, abyste nám eh, prozradil něco o deontologickém kodexu u vyšetřovaného subjektu, neboli je možné, aby komisar zodpovědný za takovýto přeskum Eh, působil také v rámci OLAFu. Považujete takovýto nástroj za užitečný? Potřebujete jej zlepšit? Jaké máte zkušenosti? A jak vypadá současná situace eh, v dozorovacím výboru OLAFu? důležité je, aby Olaf měl nezávisl, nezávislost, aby tedy mohl informace využívat ve prospěch všech. Jak tedy vypadá eh, v současné době situace s tímto mm, výborem pro dohled? Pokaždé, když se vracíme do našich domovských států, slyšíme, že Olaf vykonal svou práci, předá případ členskému státu a A potom, co se děje? Jak dál eh, Olaf reaguje? Zabývá se ještě tím případem? Jsou nakonec známy výsledky do on, onoho případu nebo nikoli? Tisk totiž uvedl jednu, jeden eh, článek, který zbuzuje obavy. Netýkalo se to Galileo. Jak byl financován projekt Galileo, který je evropským projektem? To je projekt, který mě velice zajímá, protože jde o to, že tyto výzvy musí být plněny eh, ze strany Evropské unie, abychom eh, opravdu byli na vedoucím postavení, eh, co se týče technologií, investic do výzkumu a podobně. Nicméně Galileo byl kritizován v poslední době. Ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es um, um unser... Tak jestli tomu dobře rozumím, té vaší otázce jde o náš vnitřní řád. To je takový manuál, který je předmětem revize, je aktualizován v současné době. Hodně změn právě v tomto nařízení o OLAFu. Jsou tu návrhy komise, parlamentu samozřejmě, které se toho týkají. Spousta věcí je kritizována. My to samozřejmě bereme vždycky v úvahu, v potaz v těch našich manuálech a snažíme to, se to změnit. Ale myslím si, že máme tu ten postup je velmi transparentní z naší strany. Jenom zopakuji, co, co jsem řekl, ty naše postupy, ten náš manuál si kopírují tak nějak všude po světě. Takže si myslím, že jsme na správné cestě. Vy jste tady hovořili o spravedlnosti členských států. Já s vámi zcela nesouhlasím, protože čas a energie, které věnujeme na nějaký případ, to je obrovské. Čili my nejsme, nemáme tolik možností. Třeba vaše země a případ, který je u vás u soudu už 9 let, vlastně se dořešil tento rok před občanskou, v rámci občanskoprávního řízení. Trestní soudy řekly ne, to nepůjde. Potom se to předalo na OLAF a dnes komise teprve získá zpět peníze. A my samozřejmě jsme byli v kontaktu. Já nechci všechno komentovat eh, dopodrobna, protože to mm, okolo toho trestně právního postupu to bylo soudní rozhodnutí. A naši experti se sešli s experty z komise a řeklo se, tyto peníze je potřeba získat zpátky. Pak byl rozsudek Lucemburského dvora a ten nám dal zapravdu, ale bylo zapotřebí čekat 9 let, takže bylo potřeba vynaložit hodně trpělivosti. Hmm, souhlasím, že se to možná těžko takto přijímá, ale taková je cena za pozitivní výsledek. Někdy je to obtížné vysvětlovat, proč ty věci jdou tak pomalu ale tak to je. Třeba Belgie. V Belgii můžete být v podstatě žalobcem v každém případu, v jakémkoliv, co si můžete vymyslet, ale někdy to prostě trvá dlouho, třeba i celou generaci. Takže co se týče komise dohledu, k tomu nemá moc, pardon, do dozorčí radě nemá moc co dodat. Vedoucí sekretariátu byl vlastně zvolen, byl to, bylo to volné místo a nové jmenování ještě nebylo potvrzeno, ale na dozorčí radě vlastně prošel po dvou třetinách mandátu. A tak nevím, jak do budoucna tento problém vyřešit, ale týká se to méně Olafu to je spíš politická otázka, to se mě až tolik netýká. Galileo, tady nemohu už nic říci, nemám co dodat. Když se říká, není transparentní financování, to není pro nás důležitý nebo dostatečný důvod pro to, abychom začali prošetřovat, že je eh, to financování z několika zdrojů, to pravda není zcela ideální, ale souhlasím s vámi, ale netýká se to OLAFu. Já musím mít konkrétní výchozí bod. Pokliže bychom měli konkrétní důvod, tak eh, samozřejmě se tím případem zabývat eh, budeme, ale zatím jsou to jenom, eh, jenom je to taková šuškanda, takže zatím nebudeme šetření provádět. Qualche domanda, visto... Děkuji, pane Brinere. Vzhledem k tomu, že už nikdo se vás zeptat nechce, zeptám se ještě já ale pak už budeme pokročovat dál, protože musíme končit v 16.30. Já vím, že ty dotazy jsou složité, budu se snažit zjednodušit. Můžeme nám říct něco o vztazích mezi OLAFem a národními soudními orgány? Jak vypadá stav těchto vztahů? A konkrétně, soudní eh, řízení, trestní řízení je dlouhé v jednotlivých členských státech, protože často k tomu je zapotřebí několik let, než dojde k rozsudku. Chcete jako OLAF využívat nějaké důkazní nebo vyšetřovací metody, které eh, vyplývají z poznatků eh, soudních orgánů? Chcete tedy dojít sami k nějakým závěrům nezávisle na soudních orgánech? A druhá otázka, jaký je stav ochrany eh, kterou může zaručovat OLAF spolupracovníkům či informátorům poslední dotaz. Už ji někdo uvedl. A připadá mi velice zásadní. Jde o porušování pravidel ve veřejných zakázkách. Co zamýšlí činit Olaf? Ohledně ověřování nejen v případě veřejných zakázek, ale i u realizace projektu. Zejména pak i vzhledem ke zkušenosti, kterou jsem načerpal v letech, kdy jsem se zabýval těmito tématy, mohu eh, říci, že veřejný sektor nebo sektor veřejných financí je eh, oblastí, kde silně dochází ke koluzi mezi Eh, veřejnou, veřejnou administrativou a korupcí a tedy trestnou činností. Jak se tím chcete zabývat? Chcete OLAF nějakým konkrétním způsobem se zabývat zprávou eh, veřejných prostředků, eh, protože kriminální živly stále více pronikají do veřejné zprávy. Chcete tedy nějak zásadněji odhalovat takovéto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 Jinak ehm, my jsme si vytvořili tedy k, té, k těm národním orgánům, my jsme si vytvořili takovou síť pro spolupráci mezi OLAFem a národními orgány. Tady nejde o to, že bychom nebyli ochotni eh, prostě se takových řízení účastnit, ale nebo že oni by nebyli schopni nějakým způsobem postupovat, ale prostě záleží to třeba také na eh, jejich pracovní zátěži a podobně. Ovšem děláme, co můžeme. Například Příští týden máme konferenci Court Prosecutors ve Vídni. takže tam v podstatě právě jde o setkání se, zástupní, se státními zástupci, kde proběhne výměna informací tak, aby to všechno dostálo i národním požadavkům. Co je velmi důležité, my pracujeme v celé řadě případů, právě třeba i v Itálii, kde jsme byli zapojeni do projednávání jednoho případu velmi rychle. To bylo ve spolupráci s justicí. A právě tam byl takový dobrý příklad toho, jak jsme se snažili naše finanční prostředky eh, získat co nejrychleji zpět. to znamená ty prostředky nějakým způsobem zajistit, protože pak se může třeba stát, že mm, eh, daný subjekt vyhlásí eh, konkurs, eh, konkursní řízení a potom už třeba je velmi těžké ty peníze dostat, takže zejména tady jde tedy o vytvoření otevřené spolupráce, ke které už v mnoha zemích dochází. A vyšetřovací orgány, rády, využívají naše informace, které dáváme k dispozici. Co se týče ochrany zaměstnanců, to znamená, že se nebudou jmenovat v řízení a podobně. Tady máme svá omezení, protože my samozřejmě musíme dát eh, nějaké údaje k dispozici pro justici. Takže Máme tedy orgány vždycky na národní úrovni, které jsou, jsou zodpovědné za to stíhání. Ale eh, Prostě je to velmi těžké, protože samozřejmě můžeme zaměstnancům říct, že vaše jméno nikdy nebude zmíněno, ale potom si je justiční orgány vyžádají. Takže to je těžká situace a Každopádně i s justicí to je velmi dobré, že vlastně můžeme vstoupit do toho řízení velmi brzy. A když třeba v rámci nějakému, nějakého vyšetřování zjistíme, že dochází ještě k dalším problémům, tak se obrátíme na příslušná generální ředitelství a informujeme je, ale neděláme nějaký předběžný audit nebo něco takového pro ně. Protože na to jsou zase výsostné pravomoci orgánů jiných A my se opravdu snažíme prostřednictvím dobré spolupráce eh, fungovat preventivně Ovšem dostáváme se tedy do konfrontace s, problému, eh, s problémy, které třeba nejsou naší první kompetencí, ale týká se to prostě evropských eh, peněz. Ale tady samozřejmě nesmíme zapomínat také na úlohu eh, policie v jednotlivých členských státech a dalších orgánů činných v trestním řízení Takže zase jde o to, že my nějakým způsobem se snažíme pomáhat národním orgánům, aby vlastně si pomohli sami. Teď eh, předám vám ještě slovo ohledně zprávy pro Evropský parlament a radu o ochraně finančních zájmů společenství. Mr. Brunner, prego, le do la parola per il rapporto della Commissione al Parlamento. Okay. Tak ještě jednou, pane Brunner. Eh, dobře, já jsem jen přemýšlel na to odpovědi na další otázku, omlouvám se. Dobře, mám tedy nyní přednést zprávu za rok 2008. Já jsem požádal pana místo předsedu Karlose, eh, aby ji přednesl podle eh, článku 280 a bude to velice stručné. Myslím ale, že je velice důležité pro nové členy tohoto výboru, eh, aby věděli, že tu jsou takovéto rozdílné zprávy, v čem se liší. Olaf připravuje tuto zprávu jménem komise takže zde vidíte dvojí funkci OLAFu na těchto zprávách. Článek 280 smlouvy stanoví, že komise a členské státy koordinují svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů společenství a bojují proti podvodům. Jedná se tedy o sdílenou zodpovědnost. A to je velice důležité, že se jedná o sdílenou zodpovědnost mezi komisí a dalšími orgány. Podle tohoto článku každoročně eh, tyto eh, instituce vypracovávají zprávu, včetně statistiky, včetně případů, podvodů a dalších nesprávných výdajů. Víme, že ta, tato čísla vždy nesmírně zajímají eh, všechny vnější pozorovatele. Tyto statistiky však musí být čteny velice obezřetně, protože v mnoha případech se jedná o pouhý administrativní přehled. A nejedná se pokaždé o podvod, protože podvod je vědomý eh, akt. Zpráva také předkládá nová opatření Komise a členských států zaměřených na plnění povinností v této oblasti, ale uvádí jen příklady. E, není, nejsou všechny obsaženy v této zprávě, protože my předkládáme, e, předkládáme jen to, co je nové, ne to, co běžně používáme. Komise si velice váží toho, že Parlament každoročně předkládá svoje usnesení o boji proti eh, podvodům. Eh, Rada má jen omezený zájem o toto téma, takže je důležité, abychom všichni na evropské úrovni se sjednotili a velice seriózně bojovali proti podvodům. Já vám děkuji za takovýto přístup, protože tímto podporujete naše opatření. Eh, Ve zprávě podle článku 280 komis, se poskytuje pozitivní eh, názor na tyto výsledky eh, takzvané zprávy Musoto. Jedná se o pravomoci organizací a orgánů členských států v boji proti eh, podvodům a ve spolupráci s OLAFem. Jedná se tedy také o nesrovnalosti, které jsou označovány a členskými státy. Tato zpráva zaznamenala pozvolné zlepšování eh, v v dodržování lhůt ze strany členských států, zejména díky tomu, že používají elektronickou komunikaci, elektronické zprávy. Do budoucnosti očekáváme, že dojde ještě k dalšímu zlepšení. Ovšem potřebujeme mm, více eh, tlačit na členské státy, aby poskytovali informace o všech eh, nesrovnalostech, ke kterým dochází, o všech nesrovnalostech, na které se přijde. Eh, například, aby se pak neříkalo, ano, Itálie je na vršku eh, této, tohoto žebříčku, ale to je proto, že Itálie ukazuje tedy větší počet nalezených příkladů než jiné státy. Celková čísla z roku 2008 ukazují, že narůstá počet nesrovnalostí pro strukturální fondy, fondy soudržnosti, přestupní fondy a přímé výdaje a snižují se ale pro e, zemědělské a tradiční vlastní zdroje. Celkový očekávaný finanční dopad na e, výdaje se snížil z 1 024 milionů eur v roce 2007 na 783,2 milionů eur v roce 2008. Snížil se tedy ve všech odvětvích, kromě přímých výdajů a předstupních fondů. U předstupních fondů počet nových případů a částek je stále velmi vysoký, nejvyšší. Počet případů se zvýšil 58%, v roce 2008 to bylo 523 případů. Tento nárůst může být důsledkem zesílených kontrol na konci eh, mm, projektového cyklu. A, a čím dál více eh, zemí poskytuje zprávy o různých eh, asistenčních přestupních programech. Finanční dopad z tradičních vlastních zdrojů se snížil ze 401 milionů eur v roce 2007 na 351 milion eur v roce 2008. Eh, a chci zdůraznit, že mm, celkový odhadovaný finanční dopad případů eh, podezření na podvody se snížil jak u výdajů, tak i u vlastních zdrojů tradičních. A na závěr bych také rád něco poznamenal o hlavních opatřeních přijatých v loňském roce e, za účelem ochrany finančních zájmů evropských společenství. Opět tedy se vracíme k návrhu e, nařízení 1073 z roku 99. Máme tzv. lichtenštejnskou dohodu, která ještě není dokončena. A měla by se stát standardem pro dohody se třetími zeměmi, jako je Monako a další státy ve světě. Doufám, že Rada Ekofinu nám umožní toto téma dokončit, protože opravdu tento nástroj potřebujeme. Zajímavé je, že se žádá čím dál víc a teď obě dvě ty strany eh, sedí eh, před jednacím stolem a říkají si, je, to jsme, teď toho máme ale moc. Takže celé měsíce chtěli víc a víc a teď jsou šokováni tím, co všechno dostali. Eh, co vlastně, k čemu vlastně přistoupila lichtensteinská vláda. Takže uvidíme, jak se tato situace v říjnu vyřeší. Měli jsme úspěch také s některými opatřeními zaměřenými na ochranu především našich mincí proti eh, falšování, euromincí. Náš nový eh, systém transparentnosti znamená to, eh, že příjemci jsou, pomoci jsou velice dobře známy, je vše transparentně napsáno na webu. To je tedy ve zkratce zpráva. Ještě jakým způsobem vypracováme tuto zprávu ve eh, všech jazycích je poměrně stručná. Jedná se o takový souhrn, zejména pro zpravodaje. Eh, jsou důležité dva, dvě přílohy v angličtině, eh, kde mm, je statistický přehled celé práce. Nejsme schopni celou tu kompletní zprávu mm, přeložit. Teď jsem se dozvěděl, že ta příloha bude ve třech jazycích. E, já vím, že nebudete všichni spokojení, protože se jedná o pouhé tři jazyky, ale je to situace, se kterou nemůžeme nic dělat, nemáme kapacity na to, abychom překládali celou zprávu Eh, včetně anexů, včetně příloh, protože by to bylo velice finančně nákladné. Doufáme, že alespoň ty tři jazyky vám pomohou. Děkuji za pozornost. Přeje si někdo z poslanců se na něco otázat? Prosím, pan Weber. Já, ja, äh, bin auch neu in dem Ausschuss, uh, komme aus der já jsem ve výboru také nový, pocházím původně z výboru pro regionální politiku a musím říci, že si trošku musím zvykat na to, že Olaf podává zprávu komise. To jsou takové trochu konstrukty, které jsou mi trošku cizí. Takže asi budu muset pochopit nejprve, jak to celé funguje. Já mám otázku týkající se obsahu. Vztahuje se to na Evropskou iniciativu transparentnosti. Vy jste to zmínil ve své zprávě. Já si myslím, že to velmi dobře jsme realizovali v, v oblasti zemědělství. Ovšem u strukturálních fondů je to trošku jiné. Já jsem si mm, to nechal trošku otestovat a ukazuje se, že tedy to zveřejňování strukturálních fondů je neuspokojivé. Když se podíváte na ty seznamy mm, na národní úrovni, tam jsou jakési nadpisy, ale už se nepodaří dopracovat se k těm konkrétním projektům, když byste o to měli zájem. Takže si myslím, že tady to opravdu musíme dohnat protože ta transparentnost strukturálních finančních prostředků by byl takový dobrý nástroj, jakási páka pro to, abychom lépe bojovali proti těm podvodům a by se to líp propojilo s kontrolou um, obsahových cílů regionální politiky, takže pokud byste mohl říci více o implementaci téhle uh, strategie pro transparentnost pro strukturální fondy, byl bych vděčný. Evropa je někde strukturována tak, že je to těžce pochopitelné ale já si přece jenom nemyslím, že je úplně špatné, že tady eh, představuji zprávu na žádost vice, protože my přece jenom ty zprávy předkládáme a podle smlouvy je eh, tedy jakýmsi eh, styčným partnerem pro členské státy komise. I když samozřejmě ty informace pochází z našich informačních zdrojů. Takže taková je informace. Zatím jsme se s tím tak nějak smířili dobře, to je takový dvojitý klobouk, který jsme si nasazovali, zatím s tím nebyl žádný problém. Je to prostě e, součást i toho pozitivního, co OLAF realizuje. A i v rámci komise se účastníme etických programů a dalších. Ale co je důležité, je, že se snažíme prosazovat své informace. Nemohu úplně hned odpovědět na to otázku, jak je to s transparentností strukturálních fondů. Nevím, jestli některý z mých kolegů by k tomu eh, něco chtěl říci, nebo třeba někdo z komise. Jinak si tu otázku vezmu sebou a zodpovíme na ně písemně. Protože jinak to je klasický nástroj komise. Pan Audi. Děkuji, pane předsedo. A děkuji především panu generálnímu řediteli za všechného vystoupení a vysvětlení. Ale rád bych se připojil k některým kolegům, co se týče otázky vaší nezávislosti. Vy vlastně hovoříte jménem komise, což je jakási prezumce závislosti, protože vy vlastně posloucháte místo předsedu komise. Mně se nezdá, eh, že by vám zrovna posloužil, protože se mi nezdá normální, že přes delegáta komise dává zprávu, že toto je zpráva komise. Čili to, tento úvod eh, musím udělat. Já nepochybuji o vaší nezávislosti, ale politická instance, jako je naše, jako výbor Kokobu, a je to jako stejně u všech parlamentů, my musíme kontrolovat vlastně exekutivu exekutiva, to je komise, to je jenom suvka, která by s náma měla spolupracovat. A také mě mrzí, nevím, pane předsedo, jestli můžeme my poslat komisi doporučení, ale zdá se mi škoda, že v této zprávě, která jak jste eh, vlastně sám řekl, vznikla tedy podle článku 280 smlouvy a týká se ochrany finančních zájmů společenství, že v tom titulu je boj proti podvodům, protože vlastně tady zdůrazňuje boj proti podvodům, zatímco tato zpráva je daleko širšího charakteru. A úřad, který řídíte, ten má za účel, za cíl bojovat proti podvodům, protože je to úřad boje proti podvodům, proto se mi ten titul moc nelíbí. A k tomu ještě připojím další věc, to už jsem připojil k absolutoriu loňského roku, protože tady je trošku tendence mm, plést dohromady nesrovnalosti, podvody a navíc ještě podezření z podvodů, čím dál tím častí. A jednoho tam, dne tam přidáme ještě podezření z nesrovnalostí. My víme, proč tam nesrovnalosti jsou protože naše nařízení pravidla jsou strašně složitá. Prostě členské státy, e, příjemci, ty všechny dělají chyby a je opravdu rozdíl bojovat s podvodům, proti podvodům, než eh, je to něco jiného, než hovořit o množství nesrovnalostí. Tím se velmi dobře zabývá soudní dvůr, to je účetní dvůr, pardon. Já si myslím, že zkušenost prostě znamená dělat chyby. To prostě chyby se dělají, to se stává. Zatímco podvody, to je velmi zásadní, to je úmyslné. Takže v této zprávě, kde hovoříte o ochraně finančních zájmů a boji proti podvodům, můžete nám říct za rok 2008 počet podvodů? Ne podezření, ale ty, které byly prokázány a v jejich výše, tedy v jakou částku představovaly? Darf ich mal etwas sagen? Ähm, Olaf hat und das ist vielleicht manchmal nicht so richtig immer ein Twitter. Äh Možná není ehm, tak známa skutečnost, že se píšou zprávy e, pro e, komisi. Ehm, my získáváme informaci, schromažďujeme ji od členských států. My tyto informace potřebujeme pro naši e, práci a posléze sebrané informace předáváme generálnímu řediteli na komisi. A to je tedy podstatná část té naší zprávy. A proto místo předseda komise, pan komisař Kalas, mě požádal, abych já tady tu eh, zprávu přednesl. Proto mi nepřipadá, že by docházelo k nějakému omezení eh, nezávislosti Olafu. A nevidím žádný eh, problém ani s tím, že já tady tu zprávu přednáším. Máme totiž dvojí funkci podle pravidel která jsou platná. Často jsem hovořil jménem komise a budu hovořit i nadále. Proč se ta zpráva jmenuje tak, jak se jmenuje? Členské státy eh, by eh, byly eh, rádi, kdyby tento boj proti podvodům byl veden eh, jednodušeji. Eh, eh, každý stát má trochu jiné tradice, to je tedy mm, základ této zprávy mm, a jmenuje se podle názvu první zprávy, která byla tímto způsobem vypracována. A je to tedy zpráva o podvodech. Pokud si vezmete německý překlad zkratky OLAF, tak je to Úřad pro boj proti eh, podvodům. Úřad neznamená nějaký soudní orgán, ale přesto je eh, v tom titulu i slovo podvod. Takže my primárně nemáme zodpovědnost za boj proti podvodům. To by měly mít členské státy, to je na jejich bedrech ale tradičně se takto nazývá jak zpráva, tak eh, OLAF. A tato zpráva se vede s členskými státy ehm, neustále z důvodu tradice, ale se tento název uchoval. Jedná se totiž o řadu nesrovnalostí, které nakonec vedou k podvodu. Existuje několik různých metod poskytování zpráv, takže jsou země, jako je například Řecko, které považují vše za nesrovnalost. A o 15 let později, pokud dojde k nějakému řízení soudnímu, tak je Eh, sděleno, že ona nesrovnalost byla podvodem. A jiné země jako Itálie nebo Německo, kde eh, finanční orgány eh, vyšetřovací začnou se zabývat určitým případem, tak jej vidí okamžitě jako podvod, protože je tam nějaký trestně právní prvek. Snažíme se trochu vyjasnit eh, situaci, protože eh, takovéto chápání tradic eh, vede ke směšování pojmů a k různému názoru na tutéž věc. Je třeba, abychom čísla brali s, určitými, s určitým odstupem, protože sčítáme jablka a hrušky, někdy dokonce citrony. Tyto metody jsou rozdílné kvůli tradicím, které panují v daných zemích. Řecko tedy eh, neuvádí podvod, dokud nedojde k soudnímu řízení. Ale někdy trvá až 15 let, než eh, řecké orgány nazvou něco eh, podvodem, což nám působí statistické problémy, protože nesrovnalost z 90. let se teď stane podvodem. Co my s tím budeme dělat? Je to tedy podvod na rok 2008 nebo to je podvod, podvod z roku 98? Kolegové, kdo mm, se zabývají touto oblastí, vědí, jak tyto mm, problémy jsou probírány. Je to takový gordický uzel, který je třeba rozetnout. Není-li dalších dotazů, budeme se snažit, že, budeme se snažit eh, nesčítat jablka s hruškami. Poděkujeme panu Brinerovi a přejdeme k dalšímu bodu. Ano, dvě poznámky. Mezinárodní auditní standardy o které se opírá účetní dvůr a vy sami, stanovují přesně, co je podvod a co je omyl. A nesrovnalosti jsou prostě chyby, omily. A já chci vědět, kolik máte opravdových podvodů a kolik, jaká je výše co do financí. Možná neznáte odpověď. Aufgrund der statistischen Probleme möchte ich sie nicht gleich beantworten. Na základě statistických problémů tedy nemohu hned odpovědět, ale zase ještě se pokusím eh, co nejrychleji vám odpovědět písemně. Já tady mám pár čísel, ale mm, protože vy jste si to opravdu mm, velmi konkrétně položil tu otázku, tak já se podívám na ty konkrétní případy. Grazie. Allora, punto 8 l'ordine del giorno. Děkuji vám tedy. A teď bude následovat eh, prezentace studie etického kodexu komisařů, lepší fungování a vyšší účinnost. Spravodajkou je paní Gresle, předání slovo. Prosím, paní eh, spravodajku. Der Herr Blomeyer, wo ist der? A kde je pan Blomeyer? Jak jsme přišli k té studii? Zjistili jsme, že stávající etický kodex má mezery. To znamená, že některé části vůbec nejsou pokryté a ta studie to potvrdila. My teď máme velmi málo času, ale to téma je velmi důležité. Pro slyšení komisařů by to mělo hrát velkou roli. Já bych velmi ráda poděkovala panu Blomajerovi za eh, tuhle studii. Já si myslím, že ten etický kodex musíme rozpracovat. Ty mezery, které se tam objevily, jako například to, že cesty a pozvánky se vůbec nedostávají do kategorie darů. My potom v podstatě vůbec nevíme, kdo tedy co s těmi dary dělá dochází potom třeba taky k, ne, k takové nerovnováze, že potom dvě třetiny nějakých darů dostane pár komisařů. Takže asi budeme muset nově definovat pojem daru. A budou tam muset platit i ty pozvánky třeba na cesty nebo na drahé jídla a podobně. Kromě toho, musíme sjednotit údaje, které jsou potřebné pro eh, ten etický kodex. Ukázalo se, že třeba pod finančními zájmy chápe každý něco jiného. Eh, potřebujeme tedy nějaký orgán, nějaké zařízení, kam se mohou občané obracet, když, mají, když vidí nějaký zá, eh, konflikt zájmu u nějakého komisaře. No, je třeba například faktem, že každý eh, zaměstnanec, každý úředník Evropské unie eh, v podstatě podléhá přísnějším pravidlům než komisaři, co se týče tedy střetu zájmu. Takže to si myslím, že by se mělo změnit. Je smůla, že na to teďka máme tak málo času, ale měli bychom se také obrátit na, na generální sekretariát s otázkou jak dlouho to takhle bude pokračovat, jak dlouho bude platit ještě ten starý etický kodex. Baroso říkal, že že by si uměl představit, že se přepracuje etický kodex, pokud budou eh, následovat další. To je přeci zvláštní podmínka, protože komise je orgán, který předkládá návrhy eh, zákonů a to samozřejmě platí třeba i pro ten etický kodex, protože tady je potřeba nějakým způsobem regulovat i otázku eh, lobování a lobbystů. Takže ať uděláme cokoliv, tak komise musí dostat slovo, aby řekla, jak to půjde dále. Děkuji vám, děkuji panu Blmajerovi. Pokud si nepřejete k tomu ještě něco dodat, přejdeme dál k dalšímu bodu, protože text si přečteme. Jindy. Přejete si něco dodat? Prosím. Thank you very much for the um, introduction. Děkuji mnohokrát za tento úvod. Advanced uh, time stage. A vzhledem k tomu, kolik je hodin, budu hovořit co možná nejrychleji a zmíním se o hlavních bodech tohoto studia. Byla proved, tato studie byla provedena za pět měsíců tohoto roku. Zabývá se strategií a hodnocením eh, z střediska One World Trust. Jakou metodu jsme používali, k jakým závěrům jsme došli? Cílem bylo poskytnout nezávislé hodnocení účinnosti a výkonnosti eh, etického kodexu pro komisaře, který byl přijat v roce 2004 eh, Barozovou komisí. Od samého počátku bylo jasné, že přidaná hodnota může vzejít jen z praktických doporučení. Proto jsme kladli různé dotazy snažili jsme se zjistit, zda tento kodex je skutečně prosazován, zda prosazuje veřejnou důvěru veřejnosti, eh, zda se projevují eh, eh, opatření v praxi. Chtěli jsme si vytvořit rámec, jak funguje v některých členských státech, v Dánsku, ve Velké Británii, i jsme chtěli nazbírat nějakou mezinárodní zkušenost s tím, jak podobné projekty fungují jinde. A zjistili jsme eh, po konzultaci mnoha mm, orgánů, jako generálního tajemníka Evropské komise, že eh, a také za pomoci ombudsmana, eh, za pomoci OECD, e kdy jsme se snažili zjistit, jak funguje tedy etika ve veřejné správě, jaká jsou pravidla. Snažili jsme se tedy zjistit odpověď naše otázky a ptali jsme se konkrétně na nástroje, které jsou využívány pro tohoto eh, etického kodexu, to je tedy prohlášení o zájmech osobních, o politických činnostech, které musí předkládat komisaři, eh, otázky související se, se zaměstnáním po ukončení mandátu, zabývali jsme se dárky a podobnými věcmi. Šlo nám tedy o to, jak je prosazován etický kodex. Také jsme chtěli zjistit, zda je nějaký vnější dohled nad eh, touto věcí, zda jsou nějaké sankce. Je ale jasné, že nestačí si Eh, jen vycházet jen z etického eh, kodexu, který byl původně napsán ve své první verzi v roce 1999. Eh, je zatím skryto mnohem víc. Od té doby se událo mnoho věcí. Mm. Vznikla celá řada různých praxí, které se použí, praktik, které se používají a doplňují zásady tohoto kodexu. Musíme se zabývat tedy prevencí střetu zájmu, musíme e, se preventivně snažit podporovat etické chování. A jsme přesvědčeni, že toho lze dosáhnout bez nějakých zásadních e, nákladů. Nepřejeme si vytvářet nějaké obrovské byrokratické těleso, které by se zabývalo aplikací kodexu takže jsme chtěli postupovat tak, aby nedocházelo k dalším nějakým zásadním výdajům. Došli jsme k seznamu 28 rad doporučení. V příloze jsou uvedeny i s krátkým vysvětlením. V podstatě se vracejí ke stávajícím ustanovením etického kodexu a standardizují současnou praxi tak, aby doplnili stávající etický kodex tak, aby etický kodex eh, mohl úspěšně využívat stávajících osvědčených praxí. Od roku 99 uběhlo 10 let. A proto v roce 2004 pan Barozo revidoval tento kodex. Um, za tu dobu se nahromadila i spousta tedy osvědčené praxe, kterou je možné zhodnotit. A proto chceme doporučit vytvoření prosazovacích struktur pro tento etický kodex. Je, je důležité to, a to je snad nejdůležitější, aby komisaři eh, učinili prohlášení o svých finančních zájmech, o svých vnějších aktivitách. Je třeba zajistit, aby z těchto prohlášení bylo možné pochopit, zda se jedná o střed zájmů či nikoli, e, proto je nutné, e, aby v těchto prohlášeních byly i e, hlavní cíle společností či organizací, ve kterých jsou zapojeni tedy komisaři a deklarují tuto činnost v o nich prohlášeních. Také doporučujeme, aby byly zmíněny všechny finanční zájmy a e, to, jak ji mění, tak e, případné e, úvěry a všechny tedy finanční zájmy, u kterých ovšem je třeba stanovit určitý určitý práh, aby se nemusely deklarovat i předměty či závazky bagatelní hodnoty. Tento tato prohlášení by mělo být obnovováno nejen, když se něco změní, ale každý rok. A je třeba, aby toto prohlášení se vztahovalo i na chotě partnery, tedy a e, závislé děti. Proto je vhodné zavést elektronický formát. Oblast politické aktivity a stanovení zájmů v politických eh, oblastech je velice obtížné. Je zapotřebí podle smlouvy zajistit, aby komisař byl nezávislý na národních či jiných zájmech, musí být zcela nestraný. Proto je třeba, aby se národní politická činnost omezila na příslušenství mm, ke straně. A nebo je třeba definovat lépe kritéria pro to, jaká politická činnost je slučitelná s činností komisaře. A to znamená, že je třeba jasněji definovat, co to znamená um, možnost ehm, nebo schopnost poskytovat tedy ehm, službu eh, v komisi. Je eh, třeba, aby zde byly určité, určité časové limity pro ehm, dobu, kdy musí den komisař eh, oznámit svou politickou činnost a kdy se tedy vzdá případně dané politické činnosti. E, Potom, co se týče zaměstnání po ukončení mandátu, je třeba stanovit kritéria pro hodnocení kompatibility eh, nového zaměstnání eh, se mandátem bývalým komisaře, stanovit eh, a uveřejnit hodnocení takovéto kompatibility. Je třeba vytvořit rejstřík darů, neboli nejdříve je třeba vyjasnit, jak, co je to dar, včetně pohostinství, a mělo by být jasné, že žádný dar od dárců z řad členských států je, není přijatelný. Musí být jasně uveden zdroj darů. Mělo by být tedy i jasně stanoveno nebo jasně prohlášeno, zda se jedná o dar, který pochází ze třetích zemí a podobně. A nyní, co se týče eh, služebních cest, cestování a zaměstnanců. Eh, cesty komisaře mají být publikovány každoročně. Ta je třeba hm, stanovit, eh, v jakých datech, kam, za jakým cílem komisař cestoval a za kolik. Eh, je také třeba uvádět rozhodnutí o najímání či eh, v pracovníků, kteří jsou rodinnými členy komisaře a pracují eh, v těchto strukturách. Věříme, že ještě nejsou dostatečně implementovány ty, neimplementována tato pravidla Potřebujeme tedy proto jakousi poradní skupinu, která by napomáhala soudnímu dvoru. Například by bylo možné rozšířit tuto činnost eh, eh, poradenskou u eh, zaměstnání komisařů, kteří, kterým skončil mandát. A <clears throat> Je třeba tedy posilovat důvěru instituce tím, že stručné informace a oznámení, která souvisejí tedy s etickým kodexem, by byla zveřejňována každoročně. Na závěr stížnosti a sankce. Jsem přesvědčen, že tu jsou mechanismy, jak rozšířit Mm, tyto možnosti například můžeme se v etickém kodexu zmínit o ombudsmanovi, přidat referenci na e, sankce, e, které jsou obsaženy v, e, už ve smlouvě. A pro menší přestupky můžeme zavést sankce. Například můžeme zavést zprávy o veřejné zprávy o takovýchto přestupcích, přečinech. Děkuji za pozornost. Ještě jste žádali o slovo. Pan Markakis, prosím, buďte struční, máme málo času. Kurze. Děkuji, pane Blumajere, za krátké, za krátkou, ale informativní prezentaci. Já bych chtěl říci, že komise není jediným subjektem, který by se měl podrobit takovému etickému kodexu. Platí to i pro eh, další eh, evropské orgány, jako například eh, soudní dvůr. A mm, to znamená, že třeba generální tajemník soudu byl ženatý s lékárnicí, který, která potom ně, něco předepisovala nějaké dceři, ale eh, každopádně to potom v podstatě nemělo nakonec žádný dopad na jeho práci. Nicméně eh, je tedy vidět, že potřebujeme mít jasná pravidla nejenom pro komisi, ale i pro eh, soudní dvůr. Takže tohle to jsou věci, které jednoznačně patří na pořad dne. Další věc, která mě zajímá, to jsou neziskové organizace. Vy jste to zmínil jako takovou oblast, kterou se zabýváte, ale já si myslím, že bychom se měli zabývat i otázkou, jaké propojení existuje mezi komisaři a neziskovými organizacemi, a to z toho jednoduchého důvodu, že neziskové organizace jsou i na evropské úrovni a jsou kolikrát Eh, financovány až ve výši 80%. Je opravdu otázka, jestli jsou stále ještě nevládní neziskové organizace. A pak máme třeba komisaře, kteří zodpovídají za eh, oblasti, které jsou blízké hospodářství, a potom jsou eh, přímo komisaři, eh, kteří eh, přímo přicházejí do, do kontaktu s těmito organizacemi a nikde to nějak nevykazují, takže já si myslím, že bychom možná tyhle ty nevládní organizace měli dát na stejnou úroveň jako lobbyisty. Pan Andreas. Thank you, Mr. Chairman. And Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám také, pane Blumere, za tuto zprávu podle mne velice jasná eh, v oblasti doporučení. Myslím, že komise bych se měla otázat, proč čekali tak dlouho na revizi etického kodexu. Deset let je dlouhá doba. Jedním ze závěrů, které jsou opravdu alarmující, je to, že předseda komise není pokryt etickým kodexem. Podle mne to je velmi alarmující. A ještě o to více, že jsme opětovně zvolili e, stejného předsedu komise. A v tomto smyslu bych opět ráda slyšela reakci komise. Třetí dotaz, který mám, a to nevím, na koho ji přesně směřovat, co se teď bude dít a kdy? Protože my teď máme provést slyšení všech komisařů. A e, tato otázka etického kodexu je velice důležitá. Ody? Jenom velmi stručně. Naše instituce nepředpokládají, že náš parlament budou ovlivňovat eh, jaksi jednotlivé komisaře. My máme možnost akorát i kolektivně vlastně nedoporučit, ale říkám si, že možná v takových krajních případech by mohlo dojít k tomu, že bychom jaksi znovu udělali slyšení pří, příslušného komisaře, pakliže bychom zjistili nějaké nevhodné chování z jeho strany. stata una domanda dell'onorevole Andreasen. Takže to byla otázka paní Andreas na komisi. Je tu pan Šlazvesky. Přejete si promluvit? Pokud ano, děkujeme vám předem. Děkuji, pane předsedo, a blahopřeji za to, jak jste vyslovil mé jméno, je opravdu složité. k tomu, nač se ptala paní Andreas. Komise ne- nečekala. Barozová komise v roce 2004 revidovala etický kodex a zdokonalila jej. Jak však všichni víme, všel ze zlepšovat. Je to, co už zlepšováno bylo. Takže i hlavní směry pro novou komisi od pana Baroza zmiňují eh, zamýšlenou eh, změnu etického kodexu. Musím říct, že nevím přesně, proč se to chápe tak, že předseda komise není pokryt etickým kodexem. Samozřejmě, že je. Eh, musí splňovat stejné standardy jako ostatní komisaři. Nicméně v této zprávě je jeden aspekt, který eh, mm, je důležitý zmínit, protože tento, tato studie se zaměřuje na etický kodex. Nezapomínáme ani zde v parlamentu, že eh, komisaři jsou politici a jsou zodpovědní politicky před tímto parlamentem. Takže pravomoc zaručit že etické normy jsou splňovány, nespočívají jen v rukou eh, komise na základě etického kodexu, ale eh, v rukou Evropského parlamentu. Prosím, další řečník. Děkuji, jako zpravodajka bych nyní ráda poděkovala komisi. Vy tedy očekáváte, že k tomu zaujmeme formální stanovisko. Eh, takže možná dostanete usnesení, kde vás požádáme, abyste reformovali etický kodex a my vám tam navrhneme, co tam můžete eh, napsat. Děláme to také protože o to žádáte. Ono vždycky existují dvě možnosti, formálně nebo neformálně. Mně by bylo milejší dělat to neformálně, ale pokud si to přejdete formálně, tak to samozřejmě uděláme. Já jsem tu neformální cestu ještě nevzdala, ale proto byste museli už trošku ustoupit, protože my vás prosíme už od března, abyste nám tady předložili nějaké návrhy, představy toho, jak by to všechno mělo vypadat. Samozřejmě pokud my teď eh, předložíme formální usnesení v plénu, tak tam uděláme jakési srovnání toho, co mm, jste nám do posud dali k dispozici a v tom případě se to potom potáhne ještě několik let, takže si to ještě zvažte, jestli byste to přeci jenom nechtěli udělat neformálně. Pokud to neformálně nepůjde, tak eh, ještě v průběhu tohoto roku dostanete formální usnesení a je to jako v každém rozpočtu, tam jsou rezervy, potom jsou tam, uděluje absolutorium, pak jsou tam další rezervy, pak zase absolutorium a tak dále. Ale jak říkám, ne, nedělám to úplně ráda. Děkuji. Prego. Prosím dalšího. Paní Gresle, samozřejmě není na nás, abychom určovali, co má parlament vykonat. Jak jsem řekl, eh, předseda slíbil, že bude reformovat etický kodex a učiní tak. Musí být také jasné, že konzultantská studie nemusí na 100% vyjadřovat to, co potřebuje etický kodex. Je to názor konzultantů. My musíme činit to, co je praktické a nutné, zejména s ohledem na to, jak už předseda komise zmínil v hlavních směrech, že doufá, že tento etický kodex se stane referenčním materiálem inspirujícím jiné instituce. Což je přesně v duchu toho, co naznačil pan eh, Hacimerkakis ohledně eh, soudního dvora. Já si také myslím, že Evropský parlament by chtěl mít eh, etický kodex, který bude použitelný pro jiné instituce. A nemyslím si, že by měli konzultanti rozhodovat o tom, co se bude dělat. Je však třeba jejich návrhy reflektovat. Honorable Geier. Geier. Danke, Herr Präsident. Ich... Děkuji. Já si tady poslouchám zástupce komise a od jednoho příspěvku k druhému příspěvku mě to vede k hlubšímu a hlubšímu zamyšlení. Já se e, evropskou politikou zabývám už velmi dlouho a e, Komise většinou zdůrazňuje roli parlamentu tehdy, když třeba nemá žádné vlastní plánování, a nebo když nám chce ukázat, že bychom tedy měli jednat. A já teď opravdu mám skoro takovou motivaci jednat po tom, co jsem si to tady všechno vyslechla. Já jsem z frakce SAD a e, už jsem se trošku seznámil s kvalitou příslibů předsedy komise, takže na základě toho Mm, bych skoro reagoval na upozornění paní Andreasen, že eh, předseda komise sice byl zvolen, ale že nás zatím ještě čeká celá řada slyšení komisařů a potom konečné hlasování o celé komisi, takže by to mohlo být tak, že ta otázka stojí, měli bychom být aktivní u toho eh, etického kodexu, ta by mohla ovlivnit i naše hlasování. Dobře, přejdeme tedy k bodu číslo 9 a to je prezentace studie o provádění, o plnění Evropského fondu pro regionální rozvoj v Německu, Španělsku, Velké Británii. Eh, a prosíme paní Mér. Thank you very much. I'll be very brief. Děkuji, bude to velmi stručné tentokrát. To jsou studie provedené mezi lednem červnem tohoto roku. Jedná se o RDF a o čtyři země, Velkou Británii, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko. A není, není, není důvodu k tomu, abychom eh, šli po jednotlivých prezentacích. Můžeme tyto, eh, můžeme tyto dvě prezentace eh, pojednat dohromady. Na základě vykonané práce za těchto prvních šest měsíců jsou tu tato doporučení. Hodnotit účinnost obou dvou fondů ve střednědobém eh, horizontu, ale je třeba také hm, současně sledovat výkony jednotlivých zemí za dané období, což doposud nebylo hm, hojně činěno a proto je třeba tuto činnost posílit. Eh, v akční plán komise počítá s posílením těchto činností do roku 2010, kdyby měly být jasné výsledky z, této, z těchto prací. Zatím tedy pro nás bylo složité se zabývat výsledky, protože v roce 2010 by bylo vhodnější se podívat na to, co se zlepšilo, až uvidíme další zlepšení. Už zde bylo zmíněno několik různých čísel, které ovšem nesouvisí přímo s, s strukturálními fondy, kde došlo ke značnému zlepšení ohledně objemu nesra, nes, nesrovnalostí. Snížily se asi o 30 to je hm, hodně může se jednat o účinnější postupy ze strany komise, které takto brání eh, nesrovnalostem. A také naznačujeme na příčiny eh, těchto nesrovnalostí. Je třeba hlouběji zkoumat. Často se vyskytují nesrovnalosti, což ovšem nevypovídá o kvalitě finančního řízení a kontroly v daných případech. Proto by bylo zapotřebí, abychom lépe porovnávali údaje, proto si musíme ovšem vyjasnit ukazatele eh, kvality a intenzity kontrol v jednotlivých členských státech. Ve vztahu eh, s ročními eh, zprávami potřebujeme ještě takové hlavní linie, takové pokyny pro členské státy, které budou analyzovat výsledky a naznačovat další cestu aby členské státy poskytovaly více dokumentace, tím, aby umožňovaly lepší výměnu osvědčené praxe. A věříme, že kontaktní výbor a také národní mm, auditorské organizace a ve spolupráci e, s auditory Evropské unie by měli připravovat připravovat výroční zprávy, které by měly být podrobně analyzovány. Děkuji vám i za rychlost vašeho příspěvku. Je to tedy poslední bod. Prosím. Muchas gracias, presidente. Sí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, efektivnost prostředků, to má své různé stránky, to mě zajímá. A tady se dospívá k doporučením, ale ta doporučení jsou někdy trochu problematická. Pane Blumeje, proč jste zvolil období od roku 2000? Proč jste nemluvil o předchozí nebo nestudovali uzavřená předchozí období. A pane eh, Brunner nám vlastně představil výsledky od roku 94 do 99. Vy jste si vybral období, které je ještě velmi otevřené nezařadil jste období před rokem 2000, kde už je to všechno daleko jasnější protože tady hovoříme o starých členských státech, čili státech, eh, které dostávaly příspěvky eh, za období 94-99. Dále v příloze 2 máte seznam těch, kteří konzultovali vaši konzultaci, já se omlouvám za to slovní spojení, říká řečnice, pro Spojené království, tam máte úplný seznam Zatímco pro Německo, Španělsko jsou konzultace jenom na úrovni auditu komise. A jestli navážu, co myslíte slovem efektivnost? To se mi zdá protimluv. A ve vašem rezimé říkáte, že je velmi málo důkazů Eh, podpory EFERT eh, v členských státech, tedy Fondu pro rozvoj. Žádný občan, alespoň ve Španělsku, že tyto, by neřekl, že tyto infrastruktury nebyly efektivní, ať už mluvíme o dopravě, životním prostředí. Takže předpokládám, že tady jsou závěry které možná ještě nejsou sladěny u těch ukazatelů. Pokud není harmonizace, nemůžete uzavřít, že je, nebo uzavřít to tak, že je omezená mm, e, účinnost. Tady mluvíte o, u Německa o 40% malých středních podniků a říkáte, že to je průměrná úspěšnost u Spojeného království tam je cíl na začátku. Máme tedy odhad, který jde třeba proti tomu, co my máme jako výsledky z Katalánska. Jsou to vlastně moc obecné závěry. Tak zdá se, že jste dělal sice podrobnou studii, ale vaše závěry a doporučení se tady musí použít. A mně se zdá, že tu máme trošku jaksi rizikové závěry. Říkáte e, omezená účinnost Fondu pro rozvoj venkova, to s tím nemohu souhlasit s takovým závěrem. Ani komise, ani občané určitě ne. A víme přesně, co se ve kterém členském státu učinilo. Takže nevím, na co děláte narážku, když hovoříte o omezeném, efekt, o omezeném efektu nebo účinnosti těchto fondů. My jsme je použili velmi dobře. Zkrátka dobře si myslím, že to je protimluv. Říkáte značný příspěvek a v rezume říkáte přesně opak. Ya. Tiene usted exactamente razón, ¿no? En lo que se refiere a los Estados miembros, ¿no? La, la eficacia. Viste naprosto měla pravdu, když mluvíte o té omezené uh, účinnosti. Já to znám velmi dobře. My jsme hlavně analyzovali jeho to období 2000-2006 to je součást našeho mandátu. A požádali nás, abychom vlastně vzali v úvahu, nebo abychom pracovali na tomto období. To je možná slabá stránka této studie, protože hodně zemí je pokryto a o hodně věcí jde důležitých věcí, které by potřebovaly každá svoji své zaměření. Víte, kolik eh, máme prostředků v rámci této studie, je to poměrně omezené. A co se týče účinnosti, možná, že ty používané termíny nejsou úplně v pořádku. My jsme tím chtěli říci, že nám chybí údaje, údaje, co se právě té účinnosti týče a tím pádem nemůžeme dospět k správným závěrům v tom smyslu, které jak země použili. Co se týče Španělska, tak jste zmínila infrastruktury, inovace, to samozřejmě je velmi pozitivní, ale nejsou to informace, které by nám mohly učinit, pomohly učinit srovnání mezi členskými státy na základě opravdu dobrých podkladů. To jsou prostě informace, které nám chybí. Tím pádem je to nesrovnatelné. Samozřejmě takovou, takové srovnání můžeme zkusit udělat, ale my eh, jsme zjistili, že skutečně se to velmi liší mezi členskými státy, ukazatele a tak dále. A víme, že vyhodnocení ex post ještě bude probíhat, víme, že, ale i tak už vím, že to znám, že ten výsledek nebude jasnější, protože jsme to takto uvedli. Proto jsme řekli, že důkaz účinnosti je omezen. Ano, není to dobře formulováno, je mi to jasné. to. Doufám, že jsem reagoval dobře na vaši otázku. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy jste zmínil období trošku nám vzdálené, ale myslím si, že ta má poznámka je opodstatněná i tak, pokud bychom měli transparentnost u strukturálních fondů, a to pro každý projekt zvlášť, tak eh, jsme mohli už učinit velký krok kupředu. Bohužel zatím ta iniciativa transparence nebyla realizována. A kdybych eh, měl vzít příklad zemědělské politiky, odpovědnosti, transparentnosti jsme zjistili spoustu věcí a, a nesl to tam čerstvý vítr a to samé by mělo být u strukturální politiky a strukturálních fondů. Hodně se opírá o inputy, hodně je kritérií pro to, aby byl nějaký projekt přijekt, ať už se to týká e, kritérií inovací, rovnost mužů a žen a tak dále. Čili ta kritéria jsou dlouhá a složitá. A regionální politika funguje tak, že dostanete peníze, když můžete dokázat, že to lidem umožnilo, já nevím, měli tekoucí vodu nebo se tam postavilo více silnic. A na výboru pro regiony se na tom snažíme pracovat pokud eh, něco nefunguje v některém členském státu, tak eh, potom se snažíme mít nové ukazatele, nová ustanovení v Evropě. A to, co funguje na jedné straně špatně, tak se někdy stává nakažlivým. Čili to je past, které musíme čelit, když Jde o správné používání fondů. Moc to komplikujeme. Ve členských státech bylo by lepší mít konkrétnější, cílenější přístup. A vaše doporučení za období, které jste zkoumali, je adekvátní. Ale mezi tím se věci prostě vyvinuly, jsou tu nové nástroje a co je pro mě úplně kapitální věc, je ten nástroj pro transparentnost. To by ulehčilo mnoho vašich doporučení. Pani Kresla, prosím. nochmal daran erinnern, warum es diese Diese studie gab. Jenom připomínám, proč se tahle studie vůbec nechala vypracovat. Protože eh, ve zprávě komise minulý rok stálo, že tyhle ty eh, státy združují asi sedm osmin nesrovnalostí, takže eh, nám v podstatě šlo jenom o to zjistit, v čem byl problém v těchto konkrétních problémech a proč v několika málo členských státech máme takové problémy. Takže ta studie se je určitě ospravedlněná, protože i ty údaje vlastně jasně potvrzují ty nesrovnalosti. Já si myslím, že ta studie je užitečná, ale samozřejmě teď se musí pokračovat, musíme položit, položit další otázky. Je vidět, že opravdu víme velmi málo o implementaci strukturálních fondů v členských státech a na tom teď budeme muset velmi seriózně zapracovat v následujících letech protože ty mm, e, úpravy právní na sebe navazují. Už vlastně od roku 2000 v dnešní době máme trošku jiné problémy, takže teď si myslím, že tenhle, problém, tenhle postup byl určitě správný. A naším cílem je tedy, abychom věděli více o tom, jak se tyto, e, jak se tyto programy implementují. Takže to jsem jenom chtěla vyjasnit. Děkuji. Pan Olbricht. Eh, yes, President, I, uh, I would like to... Pane předsedo, chci zdůraznit, že jsme opět ve velice složité situaci jako před několika měsíci. Měli bychom se tedy vyjasnit, a tady na základě slov paní Gresle. Samozřejmě, jak budeme chtít diskutovat o efektivitě to je nekonečná debata o tom, jak měřit eh, výkonnost, efektivitu nějaké politiky, zejména té eh, soudržnosti. Je zapotřebí na to mít jasné indikátory, možnosti porovnávat různá měření eh, v členských státech. Pro každý projekt a program je tu celá řada indikátorů. To jest, to vše by se pak mělo vztahovat k daným konkrétním indikátorům. A právě proto je tak těžké něco porovnávat. A já, když teď vidím tuto studii ohledně vlivu RDF na HDP, to myslím, že takový jasný, jasné měřítko. Nicméně, když hovoříme o efektivitě, měli bychom brát v úvahu množství chyb, eh, nedostatků, nesrovnalosti. Takže, jak říkal pan Ody, je třeba vyjasnit, o čem je vlastně řeč. chceme chápat efektivitu jako eh, míru eh, absence nesrovnalostí. Podle mne se tady jedná spíš o nějaké opravy, o nějaké eh, nesrovnalosti v efektivitě. Ale nám jde jen o to, nám jde o efektivitu ve výsledcích kdy můžeme dobít se velice pozitivních výsledků, třeba, že tam budou chyby. Protože ty výsledky jsou jasně patrné obyvatelům. A pak jsou velice efektivní eh, programy, eh, které mají eh, které velmi nízkou úroveň nesrovnalostí a naopak jsou programy, které nemají nesrovnalosti a nejsou efektivní vůbec. Takže tu je veliká debata o tom, jak měřit ekonomicky, makroekonomicky, zda se zabývat chybami, nesrovnalostmi, podvody, podvody. To všechno je třeba vyjasnit. Allora, se ci vuole presentare anche lui. Tak, přejete si nám předložit ještě tu poslední práci, tedy tu studii o sociálním fondu v, nizozemský, v nizozemský Portugalsku a Spojeném království? presentato Ok. Non vuole aggiungere altro, no? si ještě něco dodat? aggiorniamo domani alle 9. No- Dobře, eh, takže končíme eh, tuto část schůze a sejdeme se ráno v 9 hodin. Následovat bude schůze koordinátorů. S ostatními členy výboru se sejdeme až zítra ráno.